Thanks again, dear colleagues. Thanks again. Not much of a lunch after the... Dobrá, takže vás vítáme zpět. Po zasedání koordinátorů jsme neměli moc času na oběd, nicméně jsme už zase zpátky. Kolik máme hodin? Skoro tři hodiny. A pokračujeme v naší započaté práci výboru Líbe. Samozřejmě, že vítáme eh, paní komisařku Cecilie Malstrom. Vítejte, paní komisařko Malstromová, v našich řadách a my si rádi vyslechneme pracovní program na rok 2012 jaké jsou poslední novinky eh, v tom, pokud jde o toto téma, tuto kapitolu, zvláště pokud jde o nový právní základ Europolu, nový systém vstupu a výstupu, směrnice uchovávání údajů a tak dále. Čili priority na rok 2012, které jsou pro náš výbor objektem výsostného zájmu. Po vaší prezentaci zahájíme diskuzi, ale nyní vám dávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré odpoledne a mnoho štěstí v novém roce. Těším se na další spolupráci s vámi a samozřejmě vám blahopřeji k vašemu znovu zvolení do funkce předsedy tohoto výboru. Je to jakýsi poločas, který je pro nás skvělou příležitostí zhodnotit, kde se nacházíme, bilancovat, podívat se i na uplynulý rok, který v mnoha ohledech byl velmi přínosný, pokud jde o spolupráci s parlamentem. A tak, jako tomu bylo vždy, ukázalo se, že když spolupracuje parlament s radou a s komisí, tak to postupuje velmi dobře. Uplynulý rok byl dramatický, neboť hospodářská krize přetrvává a ovlivňuje všechno, co děláme nejenom v našem výboru, ale kromě hospodářské krize jsou tady důležité otázky, ty, které často vidíme ve zprávách, protože to jsou často věci, eh, na kterých eh, běžným občanům záleží a je to pro nás velká zodpovědnost. Před Vánocemi, než jsme se odebrali na dovolené, a tak eh, mohu říci, že všechny tři instituce velmi dobře spolupracovaly na přijetí jednotného vstupního, jednotného povolení, což je eh, něco, co je důležité pro migranty, kteří chtějí v Evropské unii pracovat a, a přispívá to k rovnému zacházení. Pak také směrnice o kvalifikacích s přispěním všech a po velkém úsilí ukázala, že jsem, jsme schopni se zhostit všech aspektů eh, azylového balíčku a já vám za to děkuji. Mnoho času v loňském roce i letos si zabere šengenský balíček, k tomu se ještě vrátím za chvíli. Osobně jsem byla opravdu potěšena tím, že směrnice na boj proti sexuálnímu zneužívání dětské pornografie konečně byla schválena všemi legislátory a že to přispěje k ochraně dětí před těmito ohavnými zločiny. Dále jsme řešili také střelné zbraně, dali jsme Frontexu nový mandát, tak aby jsme zvýšili jeho operativnost, ale abychom mu také dodali lidskoprávní aspekt. Další věc, měli jsme první výroční hodnocení bezpečnostní strategie a akce, která vám bude předložena dnes odpoledne. Učinili jsme dobrý pokrok, pokud jde o mezinárodní spolupráci, například v potírání terorismu a organizovaného zločinu. Ukončili jsme vyjednávání o eh, údajích o cestujících z Austrálii, čili o PNR. Dále jsme iniciovali dohodu Eh, v oblasti PNR mezi EU a, US, a USA a výrazně jsme eh, také pokročili, pokud jde o financování eh, politiky v oblasti vnitra. Pak následovalo velmi nabité jaro po událostech v našem jižním sousedství se vším, co z toho vyplývalo a to je něco, co nás bude provázet na Eh, naš, v naší agendě i nadále. Když se teď podíváme na největší priority v další části tohoto mandátu, tak je to společný azylový systém, o čem jste měli příležitost hovořit s dánským ministrem, který je velmi odhodlan tuto věc posunout dál a toto odhodlání sdílím i já. Ráda budu spolupracovat se všemi zpravodaji a stínovými zpravodaji. Dále dohoda o eh, tom přesídlování v radě, to je něco, co se rovněž chystá. Doufám, že postoupíme také, pokud jde o přijímací podmínky, a to natolik, aby to umožnilo trilog, abychom eh, ho mohli rozjet co nejdřív. Toto všechno úzce souvisí s tou procesní e, směrnicí a doufám, že Eh, postoupíme v obou. Pokud jde o dublinské nařízení, to je dosti ošemetná záležitost. Vím, že se těší vaší pozornosti. Nyní máme v rozsáhlé diskuze o hodnocení a o tom mechanismu eh, včasného varování, o tom. Ale je to, každopádně musí to být mechanismus, který posílí důvěru a eh, který zajistí dobře Eh, nastavená a prosaditelná pravidla. A to je možné jedině díky eh, solidaritě. Musíme postoupit také, pokud jde o pracovní migraci, migraci pracujících, a to zase souvisí s dimenzí růstu, o které se teď tolik hovoří. Eh, máme tady směrnici o mezipodnikových přesunech o tom budeme také hlasovat. Doufám, že nás čeká konstruktivní diskuze mezi institucemi. Já si cením vašeho úsilí, pokud jde o eh, zesilování, zvyšování atraktivnosti tohoto eh, této iniciativy. Dále tu máme návrh směrnice pro sezónní pracovníky. Doufám, že i tam nás čeká blízká dohoda, abychom vydláždili cestu legální migraci jak pro vysoce kvalifikované, tak i méně kvalifikované pracovníky samozřejmě, že všichni migranti mají také nárok na rodinný a soukromý život. Hovořili jsme o zelené knize, o sjednocování e, rodin a těším se na vaše reakce. Nesmírně si cením silné podpory, která, které se nám dostalo ve věci šengenského balíčku. Nikdy jste nestratili ze zřetele význam Schengenu pro všechny občany a to je velkým úspěchem pro všechny eh, občany Evropské unie a já ho budu sama ze všech sil hájit. Musíme upravit šengenská pravidla tam, kde je to potřeba, tak abychom eh, předcházeli případným problémům. Musíme mít silnější hodnotící mechanismus v, zájmy, v zájmu občanů i institucí pokud jde tedy o například zprávu a o stravu hranic a možnost e, znovu zavedení interních hranic. Musíme se e, také podívat na to, kde ta stávající pravidla nefungují e, příliš dobře a kde je můžeme zlepšit či nahradit lepšími. I na tento aspekt spolupráce se těším, až, jako až do, do posud s panem Koelem a s paním Weber vízová politika, která je pro parlament důležitá pro mě také. Postupujeme dál, pokud jde o ty bezpečnostní doložky, které umožní dočasné pozastavení v případě, že je potřeba přijmout nějaké naléhavé kroky. Před Vánoci jsme se dohodli na všeobecném přístupu, tak aby tato rozhodnutí méně závisela na některých um, číselných kritériích a Každopádně toto, jsou, toto je něco, co by, k čemu bychom se měli uchylovat pouze v naprosto nouzových mimořádných situacích. Dále podporujeme dialog o usnadnění vízového styku. Já jsem byla v Kosovu minulý týden, kde jsme nastartovali dialog s kosovskou vládou a očekáváme pokrok i e, v dialogu s dalšími vládami. Chceme pokračovat v dialogu také s neevropskými státy v našem sousedství, pokud je o mobilitu a bezpečnost a snažíme se nastínit tento přístup. Eh, pokusili jsme se ho nastínit v listopadu v našem dokumentu. Některé kroky na podporu mobility již máme. Doufám, že to pomůže eh, také rozvoji v našem jižním sousedství. Je to přístup zastřešující a ucelený, který zahrnuje migraci, azyl, legální migraci, zvýšenou mobilitu prostřednictvím vízového dialogu, ale samozřejmě také záležitosti související se zabezpečením hranic. Velmi slibný je pokrok s Tuniskem a Marokem a doufám, že se připojí i další státy, s nimiž eh, dialog bude zahájen. Letos chceme také předložit eh, návrhy o tzv. inteligentních hranicích a chceme také usnadnit eh, cest, bona fide cestování v rámci Evropské unii a eh, těším se na to, že se nám podaří v tom pokročit dál. Boj s korupcí představuje jednou z nejdůležitějších oblastí, k níž bychom mohli přispět. Já si velmi cením vašeho příspěvku ke sdělení komise na toto téma. Víte, že v 27 členských státech se odhaduje, a to jsou jenom opatrné odhady, že asi 120 miliard eur každoročně eh, jde na vrub korupci, vlastně ztraceno kvůli korupci a to ani nehovořím o jiných druzích eh, organizovaného zločinu, na které může být korupce také navázána. To bude předmětem zprávy, která se chystá příští rok. Něk- za několik týdnů také předložíme návrhy o tom, jak bychom mohli chránit tu legální ekonomiku před organizovaným zločinem, tak abychom měli lepší nástroje na zmrazování a konfiskaci různých, eh, různých financí a majetku eh, z organizovaného zločinu. Stávající pravidla jsou poněkud zastaralá, proto chceme aktualizovat eh, pravidla týkající se konfiskace a zabavování majetku. A jinak má, máme tu návrh také o evropských, o evropských PNR, Eh, společná evropská pravidla v této oblasti pomohou rovněž bojovat proti organizovanému zločinu, pašování drog a terorismu, s tím, že bychom měli mít velmi kvalitní, vysoké, ucelené standardy, pokud jde o ochranu osobních údajů a těšíme se, že eh, v tom pokročíme i spolu s dánským eh, předsednictvím. Pak tu máme dohodu s Spojenými státy, zaslali jsme postoj právní služby komise, který doufám, že vám, eh, že vám toto stanovisko pomůže. Tuto dohodu, která nás čeká, považuji za výrazné zlepšení oproti stávající dohodě, ale je to také důležitý krok, který jsme učinili od května letošního roku. By měl přijít v květnu letošního roku. A samozřejmě, že je to určitý signál, který vysílají všechny tři instituce americké straně. Postupujeme také v jednáních s Kanadou, ale tam nebudu zabíhat do podrobností, protože to máte jako samostatný bod dnes odpoledne. Dále systém sledování eh, financování terorismu, eh, to je opět něco, co sledujeme, zvažujeme různé varianty hodnocení dopadů, které by mělo mít, být k dispozici ještě letos na jaře a doufám, že eh, v tom diskuze postoupí dál. Dále směrnice uchovávání údajů, Tady jsme dokončili ucelené konzultace se všemi zúčastněnými subjekty, analyzujeme to. Je jasné, že ta legislativa představuje eh, platný nástroj pro vymáhání práva, ale hodnotíme ještě různé možnosti úpravy té směrnice. A ta, ten entuziasmus pro velké změny eh, v radě není příliš velký, ba je přímo nulový, ale to komisi rozhodně nezastaví. Později na jaře předložíme návrhy týkající se Centra pro boj s eh, kyberzločinem, kde budou existovat určité eh, týmy, akční týmy, které budou moci eh, spolupracovat i s národní úrovní a budou působit i na úrovni evropské. Myslím, že sdělení, které vydáme na jaře, bude v tomto smyslu velmi užitečné, zvláště protože se tu hovoří také o směrnici pro boj proti kyberzločinu. A pokud je, když je řeč o počítačích, tak jak jsem již říkal panu Coelhovi, tak ty eh, rozsáhlé IT systémy budou brzy mít svoji vlastní agenturu v Talinu. Všechno postupuje podle plánu a do konce března bychom měli slavnostně otevřít tuto agenturu. A na závěr, vím, že toho bylo mnoho v tom mém úvodu, ale také očekáváme integrovanou evropskou strategii proti eh, pašování lidských bytostí. Eh, někdy do podzimu bude to strategický politický rámec, který má bránit a předcházet pašování eh, obchodu s lidmi a také chránit, chránit oběti tohoto obchodu. Takže program je skutečně nabitý. A jak jsem již řekl na samém začátku, já již se nemohu dočkat eh, spolupráce s vámi v nadcházejících měsících. S tím mi dovolte ukončit tuto úvodní prezentaci. Nejdůležitější budou pochopitelně vámi vznesené dotazy. Děkuji. Moc krát děkuji, paní komisařko, za tuto eh, prezentaci pracovního programu ve vašem portfoliu na nadcházející měsíce. Nyní začneme s diskuzí. Jako obvykle začnou pravděpodobně koordinátoři nebo jeden zástupce za každou politickou skupinu a potom ve druhém kole ostatní. Tím tedy uzavírám seznam řečníků, abychom to stihli v časovém limitu. Rád bych vám také připomněl, že rozprava s paní komisařkou Malstémovou je 60 nebo 50 až 60 minut. Prosím tedy, zkuste dodržet eh, ten časový rámec. Máme před sebou řádově 10 bodů na schválení v rámci absolutoria. A jako první tedy k rozpravě dostane slovo sám Bosotil EPP. Moc krát děkuji, pane předsedo, děkuji také paní komisařko. Já bych vám chtěl popřát eh, hodně úspěchů do nového roku. Je stále máme ještě leden, takže to není, eh, takže je to zcela na místě. My jsme měli přípravné zasedání na toto jednání a členové se shodli na tom, že obavu vidíme v tom, že se Evropa blíží k mezivládním způsobům řešení problému a nikoli v komunitárním přístupu. My si myslíme, že komunitární metoda, metoda společenství je velmi uh, užitečná. Věříme, že o tom jste přesvědčena také vy a proto bychom vám chtěli říci, že jsme připraveni v tomto tématu se za vás postavit. Existují také praktické příklady, kde bychom se mohli podívat na to, že problémy jsou řešeny na úrovni mezi jednotlivými vládami. Nejedná se pouze o tu dohodu o e, fiskální disciplíně, ale jsou to celá, je to celá řada dalších oblastí, kde ty náznaky nejsou příliš e, Eh, uspokojivé. Dnes dopoledne jsme diskutovali o změnách v vízovém režimu. Mluvilo se tam o možnosti zavedení eh, mechanismu pozastavení a je patrné, že stále ještě nemáme žádný společný vízový režim. A jestliže jedna nebo několik zemí eh, je mezi těmi, které musí žádat o víza pro jednu eh, třetí zemi, tak eh, jsou v podstatě nechány na holičkách a ostatní země Unie je nechají v tom. Je tedy patrné, že zde nejsme úplně jednotní. Podobně to platí eh, u společného asilového systému, ale jestliže jedna země má v oblasti azylu problému, tak problémy, tak tato země opět zůstává sama. Já vím, že vy jste, paní komisařko, také v tisku o těchto věcech mluvila, mluvila jste o velmi konkrétních věcech a já s vámi zcela v tomto souhlasím, ale myslím si, že je nejvyšší čas, aby komise v těchto věcech začala hrát opět první housle, abychom eh, zatlačili zpět ten mezivládní způsob řešení otázek a abychom řešili evropské otázky komunitárním způsobem. Včera, respektive dneska dopoledne, dánská ministrině říkala, že zítra předloží téma solidarity na program jednání Rady eh, vnitra a eh, zahraničních otázek eh, a spravedlnosti. A mě by zajímalo, zda jsou nějaké konkrétní cíle, kterým, eh, který bychom se chtěli dobrat. Víme, že předsednictví má vlastní program, také před několika týdny vy jste sdělila vlastní eh, komunikaci o, nebo vlastní sdělení o e, e, migraci a azylu a my si myslíme, že by tedy bylo opravdu dobré, abyste zvedla ten závoj, který halí tu otázku solidarity. Myslíme se, že bychom opravdu o tom měli vědět více. Moc krát děkuji, děkuji za to, že jste byl relativně stručný. Eh, řekněme plus minus dvě minuty pro řečníka v tom prvním kole, to by nám umožnilo opravdu položit maximum otázek v té druhé otázce. My se pokusíme dát vám všem slovo, i těm, co jste se přihlásili po uzavření seznamu řečníků, ale uvidíme, jak nám to půjde časově. Paní Goc, prosím. Moc krát děkuji. Děkuji, paní komisařko, za velmi rychlý přehled těch iniciativ. Opravdu jste zmínila spoustu iniciativ, které budete řešit ve velmi krátkém čase. Mám několik otázek. Na jednu stranu máme podobné obavy jako vy, týkající se rozhodování na mezivládní úrovni, podobně jako pan Busutil. Já se ptám, jak hodláte v této oblasti postupovat. Chtěl bych se zeptat ale také konkrétněji. Například eh, dohoda mezi EU a USA o výměně jmených údajů cestujících. Došlo k zásadnímu eh, zlepšení, jestli to chápu správně, ale já zde v parlamentu, zde ve výboru mám stále ještě jisté obavy, že přetrvávají některé zásadní problémy. A chtěla bych se zeptat, kde vidíte ještě prostor pro jednání v budoucnosti, který by umožnil zlepšit tuto dohodu? Nebo jak byste charakterizoval stávající situaci z hlediska dohody PNR? Dále proběhla schůzka s Kanadou. Já vím, že vy nemůžete poskytnout informace o tom, jak tato schůzka dopadla, přesto by mě zajímalo více o těch tématech, které jste probírali. Mluví se hodně o tom možném znovu zavedení vízové povinnosti, jak moc eh, tedy jste o tom diskutovali, jestli to opravdu je relevantní. Za třetí, zmínila jste, že v rámci EU nyní bude spuštěn dialog s kosovskou vládou. Vy jste tam sama byla a mě by zajímalo, jaké jsou vaše dojmy, jak se tedy věci v Kosovu vyvíjejí. Děkuji. Děkuji, paní Gebs. Nyní bych chtěl přivítat pana dekapitaného, který byl eh, šéfem eh, oddělení v komisi. Jsme tady rádi, že jste zde mezi námi and, eh, and, and we're moving on. A pojďme dále, paní Webrová za ALDE. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji mnohokrát, paní komisařko, za to, že jste mezi nás přišla do výboru Libe. Vždy reagujete okamžitě, když vás požádáme o návštěvu, my si to velmi ceníme, ceníme si to, že jste k dispozici pro takovéto diskuse s námi po celé řady témat. Stejně jako v minulosti i nyní vás čekají velmi důležitá a nebo máte ve své kompetenci velmi důležitou a zároveň citlivou problematiku. A je zde tak trošku propast mezi tím, kde stojí komise, kde parlament a kde rada u celé řady z těchto věcí. My stále optimisticky věříme, že budeme schopni dosáhnout určitých dobrých výsledků u balíčku pro azylové otázky a migraci, i když eh, nechováme až takovou důvěru se podaří prosadit to, co požaduje parlament, nicméně doufáme pokud možno v konstruktivní kompromis. Podobně jako se to podařilo u toho jednotného povolení. To byl dobrý příklad spolupráce. Ale e, když se tak uvědomím, ten program, který se to vyjmenovala, skutečně na něm celá řada velmi důležitých e, bodů. A já si někdy říkám, jak je to možné, že v Evropské unii e, žijeme s dojmem, že zastupujeme různé národy. Vy, my i Rada bychom měli zastupovat evropského občana. A teď mám na mysli například směrnici o uchovávání údajů. Já jsem si jistá, že v Radě k tomu je nulová ochota. Nicméně si myslím, že naleznete obrovskou eh, že kdybyste se zeptala evropských občanů, tak eh, naprostá většina z nich bude požadovat reálnou změnu. Eh, protože je zde obava, že jde o podrývání našich základních svobod nebo že k němu by mohlo docházet. Takže alespoň z hlediska mé politické skupiny ALDE bych vás požádala, abyste byla jaksi mluvčí eh, našich eh, společných zájmů vůči radě. Radě určitě musí respektovat parlament a jeho kompetence a musí, eh, musí vlastně se držet také duchu a litery smluv. O to tady především jde. Jsem se jistá, že se objeví i náročnější, náročnější věci z hlediska spolupráce s parlamentem nebo pro parlament, zejména PNR, dohoda s USA, to jistě nebude snadná věc na dokončení, ale jak jsem říkala, celkově za to zůstávám optimistkou, že eh, se nám spolupráce bude dařit. Děkuji paní Argentiny za zelené. Děkuji, pane předsedo. Dalším bodem na pořadu jednání je eh, strategie pro vnitřní bezpečnost, ale tady jde o návrh, návrh jednoho z kolegů. Já eh, bych se v této věci rada obrátila na paní komisařku. Mě totiž velmi znepokojuje strategie pro vnitřní bezpečnost, tak jak byla navržena. Její cíle nejsou jasné, informace, eh, na jejich základě byla strategie vypracována, nám také nejsou zřejmé. A v nedávné době jsme viděli analýzu Europolu, podle níž hrozba přichází zvenčí hrozby pro evropskou, hrozbou pro evropskou bezpečnost eh, jsou především eh, islamistické faktory a zároveň došlo k tomu neštěstí v Norsku a také v Německu eh, k vraždám spáchaným pravicovými extremisty. Takže vlastně ta analýza, nebo ta strategie je zpracována na základě hrozby, kterou nikdo přesně nezná, když analýza nebyla řádně provedena, neexistuje demokratický přeskum organizací, které vám poskytly ty podkladové informace. A co je ještě horší, tato strategie pro vnitřní bezpečnost vlastně se týká pouze činnosti policie, vůbec nezohledňuje soudnictví, problematiku základních práv, soudní spolupráce a veškeré s tím související problémy eh, v Evropě eh, dneška, kde vzájemná důvěra Eh, se zdá být tím hlavním heslem, které však už ale nefunguje. Myslím si, že je třeba chránit občany také před jejich vlastními vládami. Co mi také eh, připadá jako nedostatek této strategie pro vnitřní bezpečnost je eh, zaměření na hranice, vnější hranice a na migraci, její kontrolu či řízení jakožto Eh, důležitý nástroj pro řešení naší bezpečnosti. Vy jste komisařkou pro to témata a víte, jak celé téma eh, ochrany a hranic a nenavracení non-refoulement je významné. Máme pojetí vnitřních hranic v Schengenu a a přesto v té strategii vnitřní bezpečnosti jsou hranice a migrace vnímány jako důležitý nástroj pro to, jak eh, odvrátit hrozby. Takže já si myslím, že tato strategie pro vnitřní bezpečnost je neúplná, pokud jsme tedy schopni si ověřit fakta, ze kterých vychází. A poslední, poslední věc, pane předsedo, se týká zprávy vypracovávané, vypracované Evropským parlamentem, pokud je o ta mimořádná vydání a přelety CIA. Proběhla výměna dopisů mezi komisí a členskými státy již před časem pro nás by bylo klíčové mít možnost seznámit se s touto korespondencí a prosili bychom vás o vaši podporu při splnění naší role řádného prošetření této věci. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pan Kirkhope. Pane předsedo, budu hovořit velmi stručně. Já Určitě eh, vítám eh, celkové zaměření vašeho pracovního programu. Jsem s ním velmi spokojen v celé řadě ohledů. Nicméně bych rád řekl, rád bych vyslechl určité ujištění od paní komisařky, že u některých těch obtížnějších bodů, eh, u nich se snažíte posunout věci kupředu a dále věci harmonizovat, pokud je o některé zákony, některé oblasti, Možná bychom měli se stále snažit udržet dynamiku spolupráce. To jsou některé složité oblasti, kde bude obtížné spolupracovat, ale eh, nebo to nějak posouvat ku předu, ale ale členské státy přesto musí neustále spolu spolupracovat, takže možná bychom se v první fázi měli zaměřit na spolupráci. Já doufám, že tedy budete klást důraz i nadále na spolupráci v některých velmi důležitých oblastech, jako je například bezpečnost v kybernetickém prostoru. Ve vašem eh, programu je toto zmiňováno jako nová výzva. Ona to až tak nová výzva již není, existuje již další čas a škody již byly napáchány kvůli porušování pravidel zákonu v kybernetickém prostoru. Ty ehm, škody jsou těžko kvantifikovatelné, ale jsou značné jak pro evropský zájem, tak pro podniky a také instituce. Byl bych tedy rád, kdyby komise velmi no, postupovala v této věci velmi odhodlaně. Myslím, že potřebujeme mnohem lepší, řekněme, mini program pro problematiku eh, bezpečnosti kybernetického prostoru. Je třeba spolupracovat také na transatlantické bázi a možná i napříč dalšími hranicemi, eh, kde vnímáme, že dochází eh, k incidentům a význam bezpečnosti kybernetického prostoru vzrůstá. Takže o to bych se rád zasadil, o to bych rád požádal. A ještě na závěr bych uvedl, že byrokratické překážky svobodnému pohybu jsou také jedním ze zmiňovaných témat. A tady obecně bych poprosil, abychom se pokusili snižovat administrativní zátěž všude, kde je to možné, eh, také na komisi v rámci vztahu eh, komise eh, s Nějškem, protože se mi zdá, že jsme opravdu velmi zatíženi byrokracií a regulativně zatíženě. Já si myslím, že Evropanům je vždycky lépe, eh, čím je ta administrativní zátěže a regulací méně. Děkuji, pan Morgecio. Děkuji vám. Dva stručné dotazy. Za prvé, týká se to určitých událostí u nás doma, mé zemi, které zviditelnily některé problémy, na které jsem poukázal již dříve. A myslím, že komise těmto otázkám zatím nevěnovala dostatečnou pozornost. V průběhu stávající vlny protestů od eh, řidičů nakladních automobilů dochází často eh, k nekalé soutěži ze strany Eh, řidičů z jiných evropských zemí, kteří eh, vlastně dělají tutéž práci, ale za eh, odlišných podmínek, pokud jde o jejich pracovní podmínky a tak dále. Což je opravdu vážné, protože to vede k nekalé soutěži a představuje to riziko a nebezpečí pro evropské občany. Pak nezapomínejme na událost potopení Costa Concordie, a ukázalo se, že tam byli pracující, kteří měli pasy, které získali, kteří, které získali Bulharsku a Rumunsku, ale přitom pocházeli z vně Evropské unie. A tak se mi zdá, že by možná bylo lepší přísněji monitorovat tuto situaci, protože z toho vznikají vážná rizika pro evropské, evropské pracující. Další bod když jsme si připomínali výročí Shoa, konal se eh, Světový židovský kongres a hovořil tam um, rabín, který odsuzoval některé události v Itálii. Šlo tam o italský právní kontext, tedy určitou antisemitickou publikaci, která si brala na mužku jednoho, jednu italskou poslankyni židovského původu, která byla satirickým eh, způsobem popisována, způsobem, který nám připomíná tu nejhorší antisemitickou propagandu minulosti. A já si kladu, já tedy eh, se táži, jestli komise si je vědomá této vážné události Přičemž e, novinář, který odsoudil tuto zkušenost, tuto skutečnost, e, pak čelil e, sám různým překážkám a problémům. Čili proč komise na toto téma zachovává mlčení? Ano, nyní odpovědi paní komisařky a pak bude následovat další kolo otázek, které však bude muset být kratší. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, děkuji za všechny vaše dotazy. Ano, pane Bosutel, a mnozí další. Samozřejmě, že růst eh, mezivládního přístupu nedělá vrázky, a to zvláště ve světle hospodářské krize, kdy místo, abychom eh, táhli za jeden pro vás, kdy vlastně potřebujeme více Evropy, abychom se z té krize dostali, tak vzniká opačná tendence. A my eh, doufáme, že naši obyvatelé, volení zástupci dospějí k nějakým dohodám. Jistě byly tu důležité eh, dohody o ekonomickém dohledu. Je to trend, tento mezivládní přístup, a je to nebezpečný trend. A proto komunitární instituce, zvláště komise a Evropský parlament musí spolu držet a já to vidím například na příkladu toho, jak se hovoří o šengenské zóně, což je něco, co je hmatatelným Eh, úspěchem Evropské unie a my musíme hájit to, co je dobré a co funguje a identifikovat to, co nefunguje správně, zabránit zneužívání. Pokud nějaké zneužívání existuje, budeme mu společně předcházet, ale nesmíme ničit Schengen z důvodu nějaké vnitrostátní propagandy nebo populismu. A musíme skutečně držet pospolu. Teď pokud jde o solidaritu, Komise předložila sdělení o solidaritě před Vánoci. Je to dokument, který, o kterém se bude hovořit na neformální radě spravedlnosti a vnitra zítra. Myslím, že je to dobré, že se toho dánské předsednictví zhostilo. A myslím, že není žádným tajemstvím. A já myslím, že to je i dánským cílem, o kterém se dnes dopoledne hovořilo, že bychom se měli pokusit získat z toho něco konkrétnějšího. Existuje mnoho způsobů, jak prokázat solidaritu. Mnoho členských států se například snažilo pomáhat Řecku, eh, ať už jde o tu operaci Raby, tak ať už jde o celkově nastavení asilového systému, předávání expertízy a tak dále. Toto bychom chtěli podporovat, eh, podporovat EASO tím, že jim dáme k dispozici zkušenosti a expertízu, když ji budou potřebovat. z toho by mělo vzniknout permanentní, určitý permanentní systém eh, relokace eh, migrantů. Eh, například se tady objevila ta situace s Maltou, relokace z Malty, ale může se týkat i jiných států a musíme mít k dispozici finance, tak, aby bylo možné to realizovat, a to i v rámci dlouhodobějších finančních perspektiv musí existovat možnost financovat tyto solidární kroky, a to nejen slovy. A nejen v případě nějaké naléhavé krize, ale i z hlediska určitých dlouhodobých řešení. A jistě eh, zítra bude možnost i vyslechnout si názor parlamentu, zítra na radě. Je to neformální rada, takže eh, po, už tě později se to potom bude řešit. Dále otázka EU eh, e a PNR. Nepochybně došlo ke zlepšení, pokud jde o rozsah eh, působnosti, o ochranu údajů a eh, pokud jde o možnost občanů zjednat nápravu v případě nějakých poškození. Ten manevrovací prostor není příliš velký, je to něco, co bylo také schváleno radou, iniciováno radou, takže jsou tam některé věci, které nelze změnit, je to něco, co prostě máme před sebou. Kanada. Dnes odpoledne byste měli být zpraveni o posledním vývoji, pokud jde o jednání s Kanadou. Uvidíme, kde se nám podařilo udělat průlom a kde jsou pořád ještě problémy. Jsou tu české, maďarské a do určité míry slovenské vízové problémy s Kanadou. Pokračuje dialog s kanadskou stranou. Radost, že to nepostupuje dost rychle, ale tohle je součást, to není jenom otázka dialogu po OPNR, ale i na ministerské úrovni bychom chtěli nadnést ty, tyto problémy. S Kosovem jsme nastartovali dialog a s potěšením vám mohu říci, že Kosovo již není na západním Balkáně v izolaci, již eh, má svoji evropskou perspektivu v rámci celého sousedství a my bychom chtěli si přáli vypracování určité cestavní, cestovní mapy, jakou jsme měli i u jiných zemí. Tato cestovní mapa už je do značné míry připravená, ale chtěli bychom ještě vést konzultace, získat nějaké vstupy ze strany Kosova, Eulexu a tak dále. A ta skutečná jednání by začala na jaře. Není tajemstvím, co tam bude, o co tam půjde. Takže kosovská vláda již začíná pracovat na akčních protikorupčních plánech a tak dále. Na nich však záleží, jak dlouho to bude trvat. Uděláme to důkladně, tak jako ve všech předchozích případech, ale je důležité vyslat ten jasný signál, aby eh, dostali Kosované určitou perspektivu a aby nezůstávali v izolaci. Ještě paní Weber, ano, všichni pracujeme v zájmu občanů, ale ne všichni občané v celé Evropě mají totožnou perspektivu na všechny věci. To je jasné, ale eh, musíme jim naslouchat. Směrnice o uchovávání údajů máme to hodnocení tak, jak ho předepisuje stokholmský program, uchovávání údajů a možnost policie sledovat, jakým způsobem eh, se mění eh, údaje, pokud jde o paš, pašeráky drog a tak dále. To je nesmírně užitečné rozdíly v časech, vazby a tak dále, a v, tedy v těch časech, po které jsou ty údaje zadržovány, uchovávány a tak dále. To jsou všechno důležité věci. A my uh, hodláme s vámi dál řešit. Paní Argentíny, se to je víceméně o těch výzvách, které, kterým čelíme. Organizovaný zločin, terorismus, kyberzločinnost, otázka hranic a katastrofy v nejširším slova smyslu. Organizovaný zločin, tam se všichni shodneme na tom, že to je výzva. Snažili jsme se přesně identifikovat některé eh, otázky, třeba boj proti korupci, zvýšit možnost konfiskace eh, majetku nebo aktiv vyplývajících ze zločinnosti. Eh, terorismus těžko říct si, kde je ta hrozba větší, jestli na, na jedné straně nebo na druhé. Samozřejmě ten švédský příklad byl velmi odstrašující, proto teď máme tu síť boje proti radikalizaci, čili máme tam e, snahu bojovat s jakýmikoliv násilnými hnutími. Já vím, že vám se nelíbí slovo radikalizace, ale e, násilná hnutí. Chceme zabránit mladým a jiným lidem, kteří se nachází v určitých radikálních sférách, ať už nalevo, nebo napravo, nebo náboženské extrémy, a snažit se je z těchto krajních směrů vymanit, abychom tak předešli násilným extremistickým skupinám jakéhokoliv druhu. Kyberzločinnost je součástí celé této záležitosti. Pan Kirchhoff, to je vel, byla velmi relevantní otázka. Musíme spojit síly. Eh, některé země pokročily velmi daleko, jiné méně. Musíme mít společná cvičení, sdílet zkušenosti, více informací o, roz, o rozsahu této zločinnosti, vědět, jak se chránit. A proto bychom rádi nastavili i e, iniciativu v této oblasti důležité také správným způsobem bránit a chránit naše hranice. Chceme mít hranice otevřené, ale na druhou stranu musíme našim občanům zajistit, že eh, ti, kteří, které v Evropě nechceme, jako například kriminální živly, tak eh, ti se do Evropy opravdu nedostanou. Potřebujeme proto odpovídající nástroje, které nám umožní chránit eh, naše hranice. Určitě existuje zde jistá pravidlo bona fide, ale na druhou stranu také potřebujeme nástroje pro boj proti organizovanému zločinu. Určitě zde existuje celá řada otázek, které si vyžaduje naše silná angažma. My do toho budeme zapojovat jak radu, tak parlament. Budeme vás informovat o postupech a to se týká také otázky azylu a migrace. Vy znáte, jakým způsobem to probíhá a budeme na těchto věcech i nadále pracovat. Pane Kirkhope, ještě k tomu, co jsem říkala, ano, odpovídám vám, pracujeme společně se Spojenými státy, máme různé pracovní skupiny, jedna z nich se zabývá kyberzločinností, předložíme brzy první eh, výroční zprávu v této oblasti, počítáme také se společnými cvičeními v této oblasti a také bojujeme proti dětské pornografii na internetu. Snažíme se tedy spolupracovat právě také s USA. Paní Napoletáno se této skupině věnuje velmi intenzivně. A uvidíme tedy také v budoucnosti, jaký bude prostor pro další spolupráci. Pan Porges? Já jsem upřímně řečeno si nejsem vědoma přesně toho, o čem vy jste říkal, tedy eh, toho konkrétního ksemofobního případu. Nicméně komise je na tyto věci velmi citlivá a odsuzujeme jakoukoliv takovou to činnost, jakékoliv takovéto prohlášení. Ačkoliv si nejsme vědomi přesně tohoto případu, neznamená to, že to neodsuzujeme. Děkuji. Děkuji. Děkujeme. Máme v podstatě za pět minut eh, čtyři a to znamená, že dalších 12 eh, poslanců a poslankyň, které chtějí slovo, ještě budou mít prostor, ale pouze za předpokladu, že každý jednotlivý z nich bude mít eh, minutu a půl, jinak to asi nezvládneme. Mějte to prosím na paměti. 90 vteřin. Pan Diastemire, prosím. Moc krát děkuji, paní komisařko. Já bych vám chtěl pogratulovat za velmi intenzivní a obsahově naplněnou prezentaci vašeho programu. Pokud jde o řízení migračních toků, zejména důležitý je jeden nástroj. Já mám na mysli reformu nástroje z roku 2001. Je to nařízení, která má několik různých částí, ale je tam také jedna část, kde je možné na třetí země uvalovat jisté povinnosti. A to je oblast, na kterou bych byl rád, kdybyste se mohla zaměřit. Také automatická vzájemnost nebo reciprocita je velmi důležitá. Co to znamená, jestliže třetí země žádá po některých občanech členských států víza při návštěvě této země, tedy zavádí vízovou povinnost vůči těmto občanům, potom ostatní členské státy jednají solidárně a bude fungovat automatický nástroj, kde Evropská unie automaticky bude žádat po této třetí zemi vízovou povinnost. To je velmi aktuální a mě by zajímalo, co si o tom myslíte. Moc krát děkuji Pane předsedo, v Evropské unii máme prostě ten problém, že čím dál tím více lidí se od Evropy odvrací a my nejsme ani schopni ty výdobytky Evropské unie propagovat. My dokonce tyto výdobytky sami eh, odstraňujeme. Proto mám několik stručných otázek. Schengenský prostor, co se ve skutečnosti děje s Nizozemskem, kdy jsou v Nizozemsku pořizovány snímky eh, automobilů, které vstupují do Nizozemska. To je otázka, která již dlouho na stole, nikdo nedal zatím žádnou odpověď. Jak je to se státy na vnější hranici? Ano, to je určitě důležité, ale ptám se, jsou opravdu všechny státy neustále pod tlakem? Ptám se, co se stalo s penězi, které jsme těmto státům poskytli a zda tyto finance byly také vynaloženy účelně. Nemám pocit, že by tomu tak bylo vždy. Dále dohoda PNR se Spojenými státy. Ano, možná došlo k jistým zlepšením, ale že něco je lepšího než to stará dohoda, to ještě neznamená, že to je dobré. A musíme také zjistit, zda tato zlepšení jsou spíše marginálního charakteru, anebo zda se to týká těch centrálních bodů. V neposlední řadě, pokud jde o uchovu a uchovávání dat, Členské státy nemusí vždycky být ochotni něco měnit. To ještě ovšem neznamená, že budeme žádat minimální změny. I v bodu e, boj proti terorismu e, jsme začínali právě s tím, že je potřeba sbírat data. Nyní se sbírají údaje kvůli všemu možnému. Když si vzpomenu, že tuto směrnici jsme schválovali pod hlavičkou konkurenceschopnost, tak to je něco, co s ochranou bezpečí našich obyvatel rozhodně nesouvisí. Pan Kolejo, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. Rád bych se připojil ke slovům blahopřání vám osobně i celé komisi k pracovnímu programu. Mám eh, některé konkrétní otázky. Za prvé eh, hodnocení Schengenu. V době, kdy se několik zemí domývá, že Evropský parlament byl zbaven spolurozhodovací pravomoce v této věci, eh, jaký je pohled komise? Souhlasí s tímto názorem nebo se drží svého původního názoru? Pokud je o článek 77, změnila komise nějak svůj názor na Schengen? Dále jsou určité zvěsti, že druhá generace šengenského informačního systému může narážet na problémy. Můžete nám, paní komisařko, prosím eh, potvrdit, že tento systém bude spuštěn online v roce 2013, anebo jej bude nutné eh, odložit na později? Paní Vajon, eh, děkuji mnohokrát. Já bych ráda nejprve poděkovala paní komisařce za její snahy v oblasti vízové politiky, zejména v poslední době zahání dialogu s Kosovem. Já jsem velmi eh, vděčná za vaše vystoupení a odpovědi a ráda bych se ještě dotázala na detail eh, ohledně cestovní mapy. Brzy totiž pojedu do Prištiny. Eh, kdy přesně čekáte nebo plánujete, že bude cestovní mapa dokončena, bude předložena kosovským úřadům. Já jsem nedávno slyšela z Prištiny, že kdyby to byla stejná cestovní mapa, mapa jako v případě jiných západobalkánských zemí, možná Kosovo bude mít problém s napojením cestovní mapy kvůli severní části země. Takže tato takže ta technická a politická složka celého procesu by mohly tak trochu koledovat. Nevím, eh, co si o to myslíte vy. Když se podíváme na poslední zprávu Frontexu, vidíme, že žádosti o azyl eh, předkládané eh, státním příslušníky zemí západního Balkánu, těch pěti, že jejich pokles výrazně poklesl celkově v EU, ale ve vaší zemi Švédsku došlo k výraznému vzrůstu, zejména od lidí z Bosny a Hercegoviny. Celkově tedy došlo k poklesu, ale u Švédska a u této národnosti Bosny a Hercegoviny eh, k nárůstu. Mě by zajímalo, zda tedy ve Švédsku a pro Bosňany a Hercegoviny plánujete nějaké konkrétní kroky, nebo zavíte, eh, jaké kroky plánuje švédská vláda. A dále, pokud jde o politický dialog eh, ve výzové oblasti, domníváte se, že příští země, která by mohla která země by podle vás mohla být další, která se připojí k bezvýzovému režimu. Děkuji, pan Papo Nikolau. Děkuji, paní komisařko, za vaše úvodní vystoupení. Cirka před rokem jsem vám eh, připomenul, že Frontex měl poprvé tu známou misi Rabic eh, v severním Řecku. Cílem bylo potvrdit eh, celou řadu pochybení, pokud jde o nelegální přistěhovalce, kteří překračovali hranice s Tureckem. První výsledky byly uspokojivé. Komise a Frontex tedy v prvních dvou měsících eh, shledali, že došlo eh, k poklesu těch eh, pochybení. A potom Frontex zahájil operaci Poseidon. Zdálo se, že nalezneme trvalé řešení pro problémy v této oblasti. Ovšem o rok později je situace mm, výrazně odlišná. Ty počty jsou vyšší než před tou první operací Rabbit. A Každý den tedy k nám přichází přes tuto hranici nelegální eh, přesilovalci z Turecka. Přichází takto na evropské území, takže zdá se, že nakonec toto zrovna není eh, úspěšný příběh, tato intervence Frontexu. A u tohoto typu intervenci, tohoto typu zásahu si někdy potom klademe otázku, zda celkové vůbec role Frontexu je efektivní. Děkuji. Pani Romero, Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, paní komisařko Malstremová, za to, že jste mezi nás dnes přišla. Já bych vás poprosila, pane předsedo, abyste mi eh, nehlídal teď čas, protože já mám eh, procesní, jak se námitku. Já bych se ráda zeptala paní komisařky, zda Eh, nebo procesní věc, eh, zda byste mohla přijít také, přijít také v únoru a v březnu, protože v té 1,5 minutě zdaleka nemáme možnost se vás zeptat na všechno, co bychom si přáli. Takže tolik jenom procesní záležitosti a nyní mi začíná běžet čas. Eh, ráda bych se vás zeptala, paní komisařko, my jsme totiž v první části naší schůze tady měli dánského ministra spravedlnosti a já jsem se ho ptala, jak můžeme mít eh, jistotu, že získáme přesné statistiky eh, pravá čísla, zejména pokud je o počty žadatelů o azyl na Maltě. Eh, a jeho odpověď byla, že prostě proto nemáme zdroje, nástroje. Ovšem založili jsme agenturu, pokud tato agentura nedokáže poskytnout takovéto statistiky, tak k čemu slouží? Ona sice organizuje určité, určitá školení, pomáhá s rozvíjením kapacit některých, ale, ale nedodává nám statistiky, které potřebujeme. Podle mého tedy Především by tato agentura měla zpracovat statistiky o tom, kolik máme žadatelů o azyl, eh, jaké jsou čekací lhuty, eh, jaké jsou podmínky eh, v těch centrech, v těch střediscích. A myslím si, že lidé z azylového úřadu takovéto informace potřebují, než můžou vůbec cokoliv podniknout. Takže máme nějakou směrnici nebo nařízení, nebo mohli bychom to zavést, abychom měli jistotu, že ty statistiky budou zpracovávány. A protože z dnešního dopoledne jsme tady vyrozuměli, že eh, sice je zde snaha získat informace, ale eh, ono je velmi obtížné cokoliv podnikat bez přesných statistik. Pokud se snažíte získat představu, eh, co se děje v celé 27 nebo 28, tak to už vůbec nebude možné, pokud, pokud agentura nebude mít ty potřebné údaje. A pokud nemáme informace, tak potom těžko něco vypracovat, rozvíjet, někoho něčem přesvědčit. Takže by mě zajímalo, co plánujete v této věci. Děkuji. Každopádně, pokud je o omezování řečnického času, je to proto, aby se na co největší počet lidí dostala řada. Základní pravidlo, které máme u nás na výboru Líbe, je, že každý má právo se vyjádřit. A my chceme se postarat o to, aby skutečně všichni poslanci a poslankyně mohli přispět svou troškou do mlína a chci tudíž dát každému příležitost promluvit. Jak jsem řekl již na začátku, prosím snažně omezte svůj řečnický čas, tak aby se na všechny dostalo. A abychom měli na konci dost času pro paní komisařku a její odpovědi. A nyní pan Jakolíno. Děkuji. Vyjádřím se stručně. Chci poděkovat paní komisařce Malstromové za to, že mezi nás přišla a za to, že je schopná a ochotná tak jasně odpovídat. Setkali jsme se při jiné příležitosti, hovořili jsme o eh, dohodách o spolupráci s jižními sousedy Evropské unie, a to v otázce regulace migračních toků, Tunisko, eh, Libie a Egypt. Možná bychom měli uzavírat eh, dohodu mezi eh, těmito zeměmi a celou Evropskou unii, nejenom mezi jednotlivými zeměmi. Musíme také hovořit o solidaritě a zodpovědnosti, kterou musíme vytvářet spolu s dalšími agenturami. Zatím se nám nedaří ta integrace, ta, posílit tu vůli spolupracovat v reálných situacích. Protože, jak jsme tomu byli svědky nedávno, tento jižní region je stále ještě hodně vystaven migračním tokům. Hm. Děkuji vám. A mám dvě otázky ke dvěma různým bodům. Už jsme hodně hovořili o exter- extrémní pravici, že? Když se podíváme na poslední informace, které máme k dispozici, je stále více zřejmé, že v uplynulých letech extrémní pravice funguje jaksi mimo náš radar. Nikdo si ji nevšímá. Když se podíváme na zprávu expertů německého parlamentu, tato zpráva konstatovala, že roste antisemitismus, v Německu, ale i v jiných zemích, třeba v Polsku a v Maďarsku. I tam nabývají tyto, eh, ta, tyto hnutí na síle. A samozřejmě můžeme zmínit také ty vraždy um, rasově motivované v Německu a další jevy. Začíná to být tudíž evropský jev a když jsme se ptali, ptali jsme se na to již i polského ministra, ale zdá se, že polské předsednictví tomu nepřikládalo příliš velkou váhu, tak se chci zeptat, jestli vy tomu budete připisovat větší význam. Teď druhý bod a to je organizovaný zločin. Říkali jste, že jste připraveni zabavovat, konfiskovat aktiva vyplývající ze zločinnosti, ale také by nás zajímalo, jestli jsou možnosti spolupráce mezi všemi instancemi, to znamená, já nevím, třeba rejstříky, eh, katastrem, eh, daňovými úřady a tak dále. Děkuji. Já se vyjadřím velmi stručně. Děkuji Cecilii za eh, veškeré úsilí a angažovanost. Organizovaný zločin se stává výraznou prioritou pro eh, Evropský parlament. A z toho vyplývají i mé dotazy. Kdy představíme konečně balíček eh, ohledně eh, konfiskace a zabavování? A kdy bude vyslechnut názor parlamentu na tuto otázku? A kdy budeme mít také ten, kdy bude následovat ta revize? Děkuji vám za vaše prohlášení týkající se například situace v Guantanamu. Hodnocení čeho? Protože pak to nebylo slyšet. Šlo tady o rámcové rozhodnutí z roku 2008. 100? Můžete připomenout, jaké rozhodnutí? Týkalo se to různých nařízení týkajících se or- organizovaného zločinu. Děkuji. Takže bylo rozhodnuto rozhodnout eh, pokračovat práci komise pokud eh, jde o eh, ta vydávání CIA a je jasné, že poslanci budou potřebovat plnou spolupráci Evropské komise. Jste známi znám určitými výroky na toto téma, které, které jsou velmi užitečné a já se chci jenom ujistit, zda tato spolupráce ve všech jejich aspektech bude i nadále eh, fungovat, bude zajištěna. Teď otázka středomoří, partnerství pro mobilitu. Tady první, co jsme měli, bylo, že eh, bylo navracení, vlastně ta reputace tedy Evropy, navracení těch eh, cizinců ještě předtím, než bude eh, existovat rámec pro legální mobilitu. A mě by teď zajímalo, jakým způsobem chcete zajistit, Eh, tento aspekt při jednání s našimi nově demokratickými partnery na jihu Středomoří. Ano, a teď dáváme slovo znovu paní komisařce Malstromové, aby mohla zodpovědět na všechny dotazy. Děkuji vám, děkuji vám za vaše dotazy jen eh, několik obecných připomínek. Eh, paní Argentiny, omlouvám se za to, že jsem neodpověděla na tu otázku týkající se CIA. Vy určitě víte, že od té doby, co jsem v Evropské unii, se těmto otázce věnuji opravdu velmi intenzivně. Je to ale v kompetenci paní Redingové, striktně řečeno, ale komise jako celek udělá všechno pro to, abychom měli jasné výsledky. Jsem také vždy připravená navštívit eh, tento výbor. Příště bychom možná mohli dát prostor pro otázky a odpovědi ještě více času. Každopádně jsem vám kdykoliv k dispozici. Pan Destemera, pokud jde o reciprocitu v oblasti víz, eh, to je tedy Kanada a jiné země, ano, tohoto problému si jsme vědomi. V duchu Evropské unie se také vždycky snažíme najít řešení ještě předtím, než jdeme cestou konfrontace. A to je případ Kanady. Já jsem upřímně řečeno poměrně zklamaná z Kanaděny. Trvá to opravdu dlouho a nyní tedy musíme se podívat na to, jak dále pokračovat, protože i opravdu není přijatelné, aby tato země, tedy Kanada, uvalovala na vybrané státy eh, víza tímto způsobem. Musíme tedy přijít eh, na řešení tohoto problému, ale musíme do toho zapojit také radu. Není to pouze rozhodnutí rady, eh, komise, pardon. Ještě k tomu, co se děje v rámci šengenského prostoru v Nizozemsku. My jsme napsali oficiální notu nizozemským úřadům, aby nám vysvětlili, co se tam děje a stále ještě čekáme na odpověď o tom, co se tedy na jejich hranicích děje. Pravdou také, je, že jsme opravdu spoustu finančních prostředků investovali do eh, sousedské politiky, do tedy ochrany hranic těmi úřady na tom, aby tyto finance byly správným způsobem také investovány, aby nedoš... Nejde tedy rozhodně o tom, že bychom peníze dávali eh, řekům Eh, jsou to peníze určené na nejrůznější projekty v oblastech, jako jsou, kde jsou aktivní také neziskové organizace a tak dále. Je to tedy problém, který vnímáme. Mluvili jsme také o tom s Řeckem. Víme, že je zde limit absorpční kapacity. Mluvíme o tom, ale není to rozhodně tak, že bychom jim dávali eh, rozpočtovou podporu. Je to, jsou to finance určené na projekty. Komise také z pochopitelného důvodu navrhla aby veškeré změny v šengenském nařízení byly udělány podle článku 77. Nic se na tom nezměnilo, myslíme si, že je to důležité, protože se to týká všech třech institucí. Během hodnocení Potřebujeme ovšem pokud možno co nejdříve identifikovat možné problémy a nejen je identifikovat, ale také pracovat s příslušným členským státem na vytvoření akčního plánu a na poskytnutí takových činností, které by takovýto eh, krok, eh, takovéto nedostatky odstranily. Eh, proto v tomto případě článek 77 nepoužívám. Jak již jsme říkali, je to stále předmětem diskuzí v radě. My rozhodně během našich diskuzí se chceme soustředit na obsahové záležitosti, v pouze na záležitosti týkající se tohoto právního základu. Postupujeme tedy po dvojí koleji. Vím, že toto neleží na srdci pouze vám. S některými členskými státy a vývojem eh, v těchto státech máme trochu problémy. Ano, my jsme na to také poukazili, tyto státy se snažíme podporovat, pracujeme tedy s nimi a věříme tomu, že ty závazky, které jsme si dali, tedy dodržet harmonogram do roku 2013 je, eh, stále ještě platí, eh, ačkoliv v některých členských státech se opravdu vyskytly drobné problémy. Nyní ještě k otázce Kosova. Kosovo dostane stejný pracovní plán jako všichni ostatní, to ovšem není čistě moje kompetence. Rada se do toho také zapojí, nemohu vám tedy poskytnout konkrétní datum, ale doufáme, že to bude letos na jaře. Určitě řízení eh, hranic je velmi důležité, to se týká těch vízových záležitostí, jsou tam jisté konkrétní záležitosti týkající se Kosova, které budeme muset řešit. Eh, je tam také dialog mezi Prištinou a eh, Bělehradem to se týká právě integrovaného řízení eh, a kontroly hranic. Nicméně přesto i my musíme eh, hledat řešení problematiky hranic. To se ovšem týká také obecné politiky eh, s našimi sousedy. Snažíme se zlepšit situaci ve vízové politice a týká se to nejen východních sousedů, ale také jižních sousedů. Dále k otázce Frontexu. Diskutovali jsme v prosinci o tomto konkrétním tématu Doufáme a plánujeme, že Frontex spustí novou eh, operaci Rabit a že budou k dispozici také odpovídající prostředky ze strany Frontexu. Tím bychom mohli s Řeckem spolupracovat na hranicích ještě intenzivněji. Paní Romero López vy jste mluvila o velmi důležitých věcech, my se tomu budeme věnovat. Máme Evropskou síť pro migraci, odtud můžeme získávat statistické údaje. Ty statistické údaje tedy existují, ale to, co vy jste říkala, je určitě důležité. Nezapomeňte na to, připomínejte nám to a budeme se snažit tyto věci změnit, protože opravdu pokud tyto informace nemáte, tak jen těžko můžeme něco dělat. Pan Giacolino? a naši jižní sousedé. Vývoj v jednotlivých zemích je tam velmi odlišný a je velmi obtížné předvídat, co se tam bude dít. A proto čekáme na ten správnou chvíli, kdy budeme eh, navazovat uši kontakty s lidmi v těchto zemích. Chceme mít s nimi partnerství, eh, které bude vše pokrývající, tedy asilová politika, migrace, opětovný vstup, návraty, eh, legální migrace, tedy možné Eh, spárování úřadu na naší a na jejich straně, zjednodušení mobility pomocí vizového dialogu, ale také otázky týkající se bezpečnosti. Přemýšlíme o tom, jak pomoci například po tuniské policii a jak tedy pracovat jako policie v demokratickém režimu místo policie, která slouží v, demo- v diktátorském eh, státě. Eh, Maroko tedy to je samozřejmě země, na kterou se soustředíme, ale chceme tento zájem rozšířit i na ostatní státy. A zcela s vámi souhlasím v, tí, v tom, že je lepší takovéto dohody uzavírat na evropské a nikoli v bilaterální úrovni, protože to brání transparentnosti. Paní Boskurt, vaše otázka je velmi důležitá, ale velmi špatně se na ní odpovídá. My jsme si samozřejmě intenzivně vědomi toho, že extrémní pravice v Evropě existuje, hodně o tom v rámci komisařů, v rámci kolegia diskutujeme a diskutujeme také o tom s agenturami nebo s organizacemi pro základní práva. Přemýšlíme o tom, jak tedy takovéto extrémní eh, pravicové tendence potírat. Snažíme se eh, najít eh, konkrétní příběhy, konkrétní příklady, které jdou proti té pravicové, extrémně pravicové eh, eh, extrémně pravicové eh, ideologii. Snažíme se tedy inspirovat se také mimo Evropskou unii, například v Norsku, ale považujeme za klíčové, abychom měli strategii pro potírání pravicového extremismu na všech úrovních, od municipální až po evropské, musíme jasně vyjádřit nesouhlas a postavit se extrémně pravicovému programu. Jsou to samozřejmě témata, která musíme také prodiskutovat, jsou to problémy, které musíme řešit, nicméně řešení mohou být velmi různorodá. Paní Flotche, CIA, to už jsem již říkala, dialog o mobilitě bude, pokud půjde o nás, pokračovat také v otázkách legální migrace, ale potřebujeme, aby členské státy s námi v této oblasti spolupracovaly. Pane předsedo, myslím si a doufám, že jsem pokryla všechny otázky a moc krát ještě jednou děkuji za váš velký zájem a zapojení se do diskuze. Jak již jsem říkal paní Ferropes, eh, přijdu kdykoliv mě pozvete. It's again us. It's again us. Jsme to my, co musíme poděkovat vám Počítali jsme s tím, že budeme mít 60 minut, nakonec jsme potřebovali 80 minut a určitě, kdybychom vyhradili dvě hodiny, stále bychom ještě měli stížnost na to, že zde nemáme dostatečný prostor. A určitě bychom se snažili protáhnout tuto diskuzi, protože to, co zde diskutujeme, je určitě eh, potřeba probrat. Eh, držíme vám tedy palce, náš výbor vás bude nadále podporovat a doufám, že budete se s námi eh, setkávat častěji, že náš dialog bude intenzivnější a že nám také budete schopna odpovídat v plné míře detailu na všechny otázky, které vám pokládáme. Děkuji. Nyní, vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud dovolíte, podíváme se bez dalších odkladů na příští bod, protože nás čeká ještě nějakých deset bodů na pořadu dne. Eh, musíme zvládnout absolutoria, ale nejprve ještě si musíme vyslechnout eh, eh, prezentaci strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie, což je zpráva, kterou vypracovává kolegyně Borsellino. V říjnu proběhlo mezi parlamentní setkání o demokratické zodpovědnosti a strategie vnitřní bezpečnosti o roli Europolu, Eurojustu, Frontexu a prezentace první implementační zprávy komise o této strategii vnitřní bezpečnosti již je k dispozici, takže se jsme zvědavě na eh, zprávy o nejnovějším stavu a projednáme návrh zprávy naší zpravodajky Rity Borsellino. Eh, je zde zastoupena komise rada a také proběhne diskuse. Pokud dovolíte, poprosím paní předsedkyně Entwaldovou, aby mě na 20-30 minut zastoupila, protože mám jiné naléhavé povinnosti, ale eh, vrátím se po projednání tohoto bodu. Děkuji. Okay. Um, thank you. We'll first give the floor to the... Dobrá, takže nejprve se vyslechneme naši zpravodajku paní Borsellino. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dnes, dnes vám prezentuji návrh zprávy po řadě schůzek se stěnujeme zpravodaji. Chci všem poděkovat za jejich přispění a také jsem vděčná za vyměny názorů s agenturami a samozřejmě s komisí. Dovolte, abych jasně uvedla, že při vypracování návrhu jsem zohlednila celou řadu věcí, které byly zavedeny nařízením. Eh, takže některé věci vám návrhu chybí, ale zapracuje prostřednictvím poznacích návrhů. Ehm, dovolte, abych prošla některé, eh, některé klíčové koncepty obsažené ve zprávě. Za prvé chci zdůraznit, že bezpečnost je velice důležitou problematikou, eh, což je patrné i z toho, že se komise rozhodla vypracovat strategii vnitřní bezpečnosti pro Unii. Nicméně eh, bezpečnost eh, musíme zajišťovat eh, za současného dodržování, to bych ráda potrhla, současného dodržování základních práv a, a veřejného pořádku. To jsou tedy klíčové či právního státu. To jsou tedy klíčové složky či aspekty strategie a já bych byla ráda, kdyby se právě ta dimenze základních práv také více promítla do strategie. Myslím si, že instituce musí sehrát velmi důležitou roli při definování toho, jak bude tato strategie implementována. Určitě od přijetí Lisabonské smlouvy máme v této věci sdílené, sdílenou pravomoc a totiž EU eh, e bude eh, hrát doplňující roli členským státům. Nicméně eh, Přestože to téma, které přísluší převážně členským státům, to, že EU vypracovala eh, nyní statovice strategie, znamená, že se eh, na tom bude podílet i parlament, jak při, v té koncepční fáze, tak poté při monitorování. Důležité je také zaručit adekvátní demokratický přeskum, což je role, kterou bude vykonávat Evropský parlament společně s parlamenty národními. A domnívám se, že třeba nastavit institucionalizovaný vztah v této věci mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, tedy nějaký stálý politický cyklus s výroční zprávou od komise, eh, s tím, že poté eh, by byly vypracovány výroční parlamentní zprávy o realizaci strategie pro vnitřní bezpečnost. A pokud jde o hrozby, Potřebujeme pro Evropu globální analýzu hrozeb eh, na základě faktů a spolehlivých informací. To je totiž eh, jediný možný základ pro řádný následný postup legislativních orgánů. Proto je tady třeba zlepšit definici parametrů a společných statistik. Potřebujeme také vyměnu informací, která by, která by poté posloužila jako základ pro Eh, to hodnocení ze strany Unie. Samozřejmě strategii potřebujeme, jinak hrozí eh, intervence jaksi nekonsistentní bez nějakého strategického rámce. Eh, slyšeli jsme o tom už něco od komise, když se přečtete můj, můj návrh zprávy, všechno tam najdete, takže nebudu zacházet do detailu. Máme tu um, ad hoc zprávu. Myslím, že potřebujeme komplexní globální přístup. V té strategii je stanoveno pět cílů, které všem nemůžeme klást na, na stejnou úroveň. Člověkem způsobené katastrofy se nemají stejnou prioritu jako některé jiné oblasti. Boj proti organizovanému zločinu a proti terorismu jsou absolutní prioritou v té bezpečnostní strategii. A tyto cíle musí být přímo hodnotitelné. Eh, v nedávné době totiž parlament také přijal v této souvislosti ad hoc usnesení. Dále problém radikalizace. Eh, tady je třeba informace aktualizovat a strategii eh, po těch nešťastných událostech v Norsku, v Německu a také ve eh, Florenci dochází eh, k situaci, kdy náboženský faktor a eh, násilná radikalizace vedena tedy náboženskou vírou začínají jít proti proti základním principům Evropské unie. Pokud je o otázku hranic a mobility, domníváme se, že svobodný pohyb není um, strategickou hrozbou v oblasti bezpečnosti. Čili k těmto problémům je třeba přistupovat jenom z hlediska bezpečnosti, ale také, také, ale také z hlediska eh, legálního přistěhovalectví a rozvíjení zaměstnanosti v Unii a tak dále. Samozřejmě vnější a vnitřní bezpečnost spolu souvisejí. Máme instituce které, a agentury, které působí v oblasti spravedlnosti vnitra a ty musí vykonávat své úkoly v souhlase s právem EU. Komise také musí vyhodnotit fungování ISSS a také externí hrozby pro bezpečnost EU a musí se zabývat také situací v oblasti základních práv. A ještě poslední věc, eh, soudní spolupráce a vůbec eh, aspekt spravedlnosti eh, musí být také součástí strategie pro vnitřní bezpečnost. V tuto chvíli je tato, tato oblast marginální v dokumentu komise. Já si myslím, že třeba posílit policejní a soudní spolupráci mezi členskými státy a to znamená, že tedy se na té spolupráci musí podívat příslušné eh, úřady členských států a také eh, příslušné instituce a orgány člen, eh, Evropské unie. A proto bych ráda apelovala na členské státy, aby toto považovali za prioritu. Tolik tedy stručně přehled hlavních bodů mé zprávy, ale budu se těšit na vaše podněty a také na vaše poznací návrhy. Signál, který chci vyslat ve své zprávě, je jasný a totiž je Eh, eh, politika vnitřní bezpečnosti nemůže být pouze eh, otázkou operativní, má to také politický rozměr a je třeba řádně ošetřit demokratický prvek. Evropský parlament a národní parlamenty také musí přispět do celého procesu a tak, aby byla naplněna jejich roli vyplývající ze smlouvy. Děkuji. Komise požádala eh, o vystoupení ještě předtím, než zahájíme diskusy, protože nás chce seznámit eh, s některými eh, aspekty, které by mohly být důležité pro diskusy. Takže poprosím zástupce komise. Děkuji vám. Samozřejmě, že musím pogratulovat poslankyně Borsalino a všem jejím poradcům a zaměstnancům poděkovat za všechny tyto připomínky, které jsme jim prostřednictvím dostali. K bodu 6 této zprávy. Obecně řečeno, jsme spokojeni a v bodě 6 souhlasíme s tím, že je potřeba si udělat lepší informační obrázek v rámci Evropské unie, ať už v rámci toho informačního cyklu, tak i v různých strukturách DG Home, abychom měli lepší přehled o tom, jak to vypadá s hodnocením rizik v Evropské unii. Podě 8. Plně souhlasíme s tím, že by mělo existu- měly existovat výroční zprávy a parlamentní diskuze o vnitřní bezpečnosti. A bodu 10 mohli bychom mít určitý problém s akceptováním toho, že člověkem zaviněné katastrofy by neměly být součástí eh, tohoto rámce, protože velmi často jsou tyto katastrofy, za nimi stojí nějaký eh, špatný záměr, ne přímo eh, zločinný záměr a ochrana naší kritické infrastruktury musí být součástí naší bezpečnostní strategie. Bod 12. Nemáme problém s dalšími myšlenkami, které jsou tu předkládány paní zpravodajkou, ale nemůžeme udělat úplně vše. Tudíž jsou tady určité ohledy na zdroje a proveditelnost, kterým se nevyhneme, ačkoliv jinak nemáme nic proti bojování proti environmentálnímu, korporátnímu nebo ekonomickému zločinu pro, pokud jde o body 16 a otázku takzvané radikalizace, myslím, že jsme to již dostatečně upřesnili, ale můžeme ještě jednou říci, že se jedná o jakoukoliv formu radikalizace, nikoliv pouze jeden druh. Bezpečnost na hranicích. Souhlasíme s tím, že hranice nejsou jenom bezpečnostní otázkou, ale my přistupujeme k hranicím jako k bezpečnostnímu aspektu, protože do toho spadají. Je to pochopitelně také nástroj pro kontrolu naší migrační politiky, ale to nespadá do rozsahu působnosti bezpečnostní strategie. To je jiná kapitola té škály různých politik, které máme. A pokud jde o politiky agentury, chceme reformovat Europol Eurojust, obě tyto agentury a tomu bude předcházet rozsáhlé hodnocení dopadů a samozřejmě, že otázka posílení parlamentní kontroly je jedním ze zásadních bodů této reformy. Ještě jednou velice děkuji paní poslankyni Borsalino a všem, kdo jí pomáhali v tom, abychom se dostali tam, kde teď jsme. těším se na nadcházející rozpravu. No, no děkuji. A nyní tu mám šest žádostí o slovo. Teď již sedm. Jako první paní Hankis. A pokud to máme stihnout, tak prosím o maximální stručnost. Děkuji. A než budu hovořit o zprávě paní Borsalino, dovolím si zmínit několik slov o první výroční zprávě komise, která, myslím, je velmi kvalitním, dobře vypracovaným a profesionálně zpracovaným dokumentem. Je to zpráva o situaci, a má, která, na základě které si můžeme udělat velmi hluboký eh, vhled do toho, jak, jaká aktuální situace je. Takže děkuji panu Almeidovi a jeho týmu který vypracoval tento tak kvalitní dokument. Za druhé, se domnívám, že zpráva paní Borsalino je rovněž velmi ucelená a vyvážená. A já si toho velice cením. A blahopřeju i vám, paní Borsalino. Zcela sdílím většinu vašich závěrů, uvedu několik konkrétních příkladů. Souhlasím s významem výměry informací, s významem spolupráce mezi členskými státy a bezpečnostními agenturami Evropské unie. Velmi důležitým bodem je potřeba společných standardů v rámci eh, různých postupů hodnocení rizik, hodnocení hrozeb. Dále vazba mezi interní a externí dimenzí bezpečnosti. Navrhované hodnocení dopadů ISS, to je něco, co by bylo velice důležité, abychom vyslali jasné poselství že tyto strategie by neměly od sebe být oddělovány, jak jsme mnohokrát již konstatovali v parlamentu v minulosti. Další věc, s kterou se mohu plně stotožnit, to je odstavec, který hovoří o významu organizovaného zločinu O tom už jsme mnohokrát mluvili. Jenom jedna velmi malá věc. Korupce, té, um, ehm, ta zločinnost, eh, která se týká spíše, řekněme, úředníků um, a dalších, uh, protože to souvisí někdy v mnoha zemích i s organizovaným zločinem. Existují některé drobné změny, které bych si dovolila navrhnout, ale myslím, že se snadno shodneme a dospějeme k nějakému kompromisu. Teď uvedu jenom dva příklady takových změn. Zpráva začíná tím obvyklým konstatováním s ohledem na a mě překvapilo, že seznam referenčních dokumentů obsahuje některé strategické eh, dokumenty, strategie akční a tak dále, eh, ať už je to například CPR, EU City Strategy a další. Minulý týden jsme dostali první verzi plánu boje proti terorismu a ty tady nejsou. Takže myslím, že ten seznam bychom měli rozšířit na všechny související dokumenty nebo ho naopak zkrátit aby to nevypadalo jako, že si něco jenom tak vybíráme. Myslím, že pan Almeida to také zmínil. Já vás musím požádat, abyste dokončila svůj příspěvek, prosím. V uplynulých několika letech se opakovaně ukázalo, že je to součástí strategie vnitřní bezpečnosti. Děkuji vám každopádně. Myslím, že můžeme celkově zprávu podpořit s těmito drobnými změnami a pozměňovacími návrhy. Myslím, že dospějeme ke kompromisu. Já vás musím požádat, kolegové, abyste hovořili stručněji, abyste opravdu omezili své příspěvky na dvě či tři minuty, jinak to nemůžeme stihnout. Měli bychom mít 10 minut na celý zbytek této rozpravy, přitom se mi hlásí 6 lidí a ještě zpravodaj chce odpovědět, zpravodajka, takže prosím, opravdu dodržujte čas, protože snažte se to zkrátit, eh, snažte se být solidárnější. Pani Alfaro. Grazie, presidente. Io volevo, eh, Děkuji. Chci poblahřát paní Morsalina za tu zprávu. S níž plně souhlasím. Myslím, že tady existuje obrovský potenciál, protože je jednoznačná potřeba spolupráce mezi justičními a dalšími orgány. Když hovoříme o roli parlamentu, jakožto instituce, která může přispívat eh, k bezpečnostní politice, nabízí se otázka, kterou chci teď položit. A to, jestli v rámci toho, eh, tohoto přístupu bychom neměli také podporovat Eh, boj proti takzvanému environmentálnímu zločinu, protože vidíme, že eh, dopady mm, této zločinnosti mohou být naprosto zdrcující, pokud jde o životy jednotlivých občanů. Děkuji za vaši stručnost. Děkuji. Paní předsedající, já bych mu krát, moc krát chtěla poděkovat paní zpravodajkyni za vypracování návrhu. Na konci tohoto návrhu také stojí, že v konec konců jde o to, abychom se ještě jednou zamysleli na důvody, které vedou k této situaci. Jde konec konců o hodnoty, jako je rovnost a nediskriminace, a to jsou hodnoty, na kterých Evropská unie stojí. To nesmíme pouštět ze zřetele ani když mluvíme o strategii vnitřní bezpečnosti EU. Já jsem deset let byla členkou obecní rady, i tam jsme mluvili o bezpečnosti na silnicích a ulicích, o kriminalitu, o e, živly, které obtěžují ostatní. Potom jsme postavili všude e, nové e, bezpečnostní kamery s, do, s doměním, že to zlepší bezpečnost, ale lidé, kteří byli Potom preventivně kontrolováni na ulici byli téměř vždycky migranti nebo přistěhovalci. Je tedy patrné, že zde bylo podezření eh, z jisté tendenčnosti. Já si myslím, že klíčem této strategie musí být pravda také rovné zacházení. To je východiskem pro zpracování této strategie vnitřní bezpečnosti. Obávám se ovšem rovněž, že zde se vydáváme směrem kolektivní bezpečnosti, ale na druhou stranu si uvědomme, že nechceme, aby tato strategie byla něco, co se tak trochu kulhá na obě nohy. Vnitřní bezpečnost určitě musí být v souladu také s bezpečností Evropy směrem na venek. Musíme se tedy zasadit také o tom, eh, jak bojovat proti nejistotě a nebezpečí zvenčí. S tím je spojená také činnost našeho diplomatického sboru. Proto zde musíme opravdu dělat ta správná eh, rozhodnutí, ty správné úvahy a myslím si, že toto není zcela v souladu s článkem 21 smlouvy. Tam totiž stojí, že politika v oblasti zahraničních věcí musí se rovněž opírat o základní práva. Nemůžeme na jednu věc stavět to, co se děje u nás a to, co se děje mimo EU. Je také pozoruhodné, že nejsme schopni posoudit, na jakých základech byly bezpečnostní analýzy prováděny. Eh, například Europol, to je v podstatě instituce, kterou vůbec nemáme pod kontrolou. Paní Kružon, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala naší zpravodajce za skvělou práci. Ale musím přiznat, že když jsem si četla její návrh, byla jsem trošku frustrována, eh, pokud některá naše očekávání. Eh, nicméně trochu mě ubezpečila svým vystoupením. Myslím si, že eh, Myslím si, že eh, to, co mě trápilo, souvisí s tím, že návrh zprávy má omezení počtu písmen. Dovolte, abych tady nyní vyslovila některé telegrafické připomínky, abych nepřekročila čas. Já se domnívám, že lidská práva v souvislosti s bezpečnostní strategií si zaslouží, zaslouží velký důraz. Když tam na tu strategii máme pocit, že to zaměřuje spíše na tu stránku bezpečnosti. Eh, vše, eh, všechno to eh, podrývání základních práv, kterému dochází v některých členských státech kvůli bezpečnostním ohledům, to je věc, která se někde, problém, který se někde prohlubuje, měl bychom ji obezřetní. Dále se musíme zaměřit také na, na prevenci. Myslím, že je třeba do toho vnést opět vyváženost, zejména protože není v době hospodářské sociální, sociální eh, krize se násilí eh, zhoršuje a myslím, že myslím, že bychom měli vhodně zvolit eh, všem k té prevenci nástroje a věnovat tomu pozornost. Také si kladu otázku ohledně vyváženosti mezi evropskou strategií a dodržením principu subsidiarity. E, v mé frakci nám obzvlášť leží na srdci dodržování tohoto principu, ale myslím si, že nesmí být záminkou pro to, e, abychom některým členským státům umožnili vyhýbat se jejich závazkům v oblasti lidských práv či závazkům vyplývajícím e, z Evropské umluvy o lidských právech, kterou, jednotlivé, kterou členské státy jednotlivě podepsaly třeba jim to někde připomínat. Dále velmi stručně k tomu, co říká paní z Argentiny, už za mě leco řekla. Už, už skončím, paní předsedkyně, během 30 vteřin. Eh, to propojení mezi vnitřní a vnější bezpečností, to je třeba ještě dále doladit a dále eh, některé věci mi tam, některé slova mi tam trošku vadí. Eh, analýza hroze, proti kterým je třeba bojovat, je to příliš široké. Předsedkyně, čekají nás ještě čtyři řečníci, prosím, už uskončete. Jenom jsem chtěla říct, že jsou tam některá slova příliš vágní, která mi vadí, například radikalismus nebo hrozba. Myslím si, že to je třeba zpřesnit, ale já tady předložím příslušné návrhy. Děkuji mnohokrát. Mám tady ještě pana Alvara, paní Latfordovou a pana Schlittera a poté ještě dostane slovo zpravodajka. pana Alvaru. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. I já bych rád poděkoval kolegyně Borselino za její práci. A myslím, že eh, trošku skromně eh, zůstala pod eh, hranici svého potenciálu. Myslím si, že můžeme ještě mnoho dalšího vykonat a jak řekla paní Almeida, nemůžeme všechno udělat sami. A jedna věc, která mi ve zprávě chybí, je, jak spolupracovat s jinými organizacemi, které se již věnují bezpečnostním strategiím, ať jde o NATO či OBSE či další instituce, organizace. Takže já si myslím, že bychom mohli výrazně těžit ze synergii mnohem více než do posud. Podobně se snažíme postupovat i v jiných oblastech. A další věc, která mi chybí, možná je to mnou, je, o čem přesně hovoříme, když používáme slovo bezpečnost. Máme nějakou definici? Hovoříme tady o veřejné bezpečnosti, státní bezpečnosti, o subjektech, subjektivní bezpečnosti nebo o objektivním pojetí bezpečnosti. Já si myslím, že je třeba e, vědět přesně, o čem hovoříme, pokud se chceme dobrat nějakých závěrů. A i když je důležité zdůraznit roli Evropského parlamentu, protože všichni víme, jak jsme důležití, myslím, že je obzvlášť důležité to, abychom přinesli konkrétní návrhy toho, jak zlepšit bezpečnost v těch jednotlivých oblastech. A co bych já u tohoto návrhu velmi rád viděl, ale bohužel nevím, kde to hledat a komise eh, to do svého návrhu neuvedla. Eh, zajímalo by mne, zajímalo by mě nějaký přehled legislativy, kterou už v oblasti bezpečnosti máme jak, a jak ta legislativa je navzájem propojena, eh, jak to spolu působí, jak by to mělo být zanamováno do toho návrhu. Pokud tady člověk působí dostatečně dlouho, ví, že v některých oblastech jsou ty, jednotlivé právní akty propojené v oblasti v různých těch oblastech eh, jiných eh, takovou představu mám, eh, ale tady, tady si myslím, že jde prostě o dobrý začátek, ale musíme, musíme ten návrh ještě hodně, hodně doladit, pokud chceme adekvátní zprávu ohledně toho, jak chápeme bezpečnost a jak tedy zajišťuje bezpečnost v Evropě. Děkuji, paní Latfordová. I, I really just wanted... Já souhlasím zcela s tím, co říkala komise v odstavci 10 zpravodaj říká, že krize a katastrofy by mohlo být součástí definice hrozby vnitřní nebo vnější bezpečnosti. Sdělení komise, tedy to původní sdělení komise, nehovoří pouze o rizicích způsobených lidmi, ale také přírodou. Podívejme se například do Japonska, loňský rok, tam byla tsunami, Eh, ta smetla de facto jadernou elektrárnu a s tím vznikla celá řada dalších problémů. Internet, eh, telekom, eh, telekomunikační firmy, doprava, energie, to všechno bylo postiženo. Původní sdělení komise toto nazývala odolnost. A já si myslím, že tato odolnost je určitě důležitá. Stejně tak mezinárodní organizace, jak již zde zaznělo, jsou klíčovými partnery, zejména Spojené státy hrají důležitou roli, protože s nimi máme tak silnou vazbu. Týká se to také kyberzločinu, což je čím dál tím větší hrozbou. Komise do, roku 20, do konce roku 2012 chce připravit eh, horizontální přehled hrozeb, ať již stran přírody nebo stran lidí a do 2014 potom koherentní eh, politiku řízení rizik. Mě opravdu překvapilo, když jsem loni neměla po několik dní k dispozici své Blackberry. Opravdu mě to šokovalo a nebylo to kvůli tomu, že by to bylo nějaké nebezpečí, ale ve skutečnosti je to otázka také bezpečnosti. Nebyla to sice energie ani voda, ale je to otázka opravdu bezpečí. Posledním řečníkem je zastupkyně Švédska. Mezitím také chtělo, o se o slovo přihlásila ještě zástupce, přihlásili zástupce dánského předsednictví. Děkuji, já jsem v tomto výboru nový, byl jsem v INTA, teď jsem v Libe a Musím říct, že toto téma je velmi zajímavé. Odstavec 12 pana zpravodaje mě přijde opravdu zajímavý, protože eh, trestná činnost v oblasti životního prostředí ohrožuje naši bezpečnost. To je například Eh, nebezpečné, to jsou například nebezpečné odpady, nebo také eh, chudoba. V případě, že budete chudí, tak si nevyvinete odpovídající mentalitu, jako když máte odpovídající stravu. Jsou to tedy problémy, které by měly být důležitou součástí této strategie. Já bych nemluvil až tolik o bezpečnosti jako o e, civilní ochraně. V různých zemích jsou různé eh, principy, různé eh, zvyky, ale určitě to, když vám eh, někdo, když jste ohroženi na životu, tak ta pravděpodobnost, že to přijde zevnitř, je větší, než že to bude například terorista. Může dojít například k narušení dopravní tepny kvůli dešti. Žádní teroristé, ale na dva dny přestalo fungovat hlavní dopravní spoj kvůli počasí. Ano, terorismus je určitě důležitý, ale uvědomme si, že to není jediná hrozba. Já nepřistoupím na žádnou novou eh, na žádné nové opatření pro eh, boj proti terorismu, dokud komise jasně nevyloží karty na stůl a neřekne, jaká opatření byla učiněna, kolik stály, jaký měli dopad a jaký se s nimi bude pracovat dále. My jsme měli tolik různých opatření, která stála opravdu spoustu peněz a opravdu řečeno, já se bojím více těchto opatření než teroristů. Měli bychom to tedy všechno nejprve řádně posoudit. Děkuji. A Nevím, jaké je vaše jméno. Zástupce dánského předsednictví, prosím. Thank you. Děkuji vám. A já se vyjádřím co nejdánštěji a nejstručněji. Takže já chci poděkovat za radu paní Borsalino za vypracovanou zprávu, která, jak se domnívám, nám velmi upřímně ukazuje úsilí eh, Evropského parlamentu v této oblasti a já mám pocit, že do značné míry sdílíme úplně stejný názor. Jsem velmi potěšen tím, že v návrhu usnesení eh, figuruje výzva o eh, analýzu ucelenou a na znalostech zalezenou analýzu hrozeb. To je ten celý ten strategický cyklus, který byl nyní již eh, nastartován. A to je přesně to, jak je jeho smysl, abychom tohoto cyklu, abychom eh, dávali legislativním orgánům eh, kvalifikované informace, které jim budou moci posloužit. Kromě toho, žádosti o vyhodnocení tohoto cyklu, s tím se počítá v roce, už v roce 2013 v rámci toho stávajícího cyklu a pokud jde o žádost eh, o užší spolupráci mezi interní a externí složkou evropské bezpečnosti. I toto je prvek, kterým se zabýváme a organizujeme zasedání mezi KOSI a eh, PSE v rámci rady. Takže, jak říkám, v mnoha věcech eh, se shodneme. Jsou tu jistě určitá místa, kde bychom mohli nesouhlasit a v tom je to právě zajímavé, protože vnitřní bezpečnost je také velmi citlivou oblastí a proto je částečně ještě ponechána v působnosti členských států, tam, kde se to dotýká eh, přímo jejich vlastní bezpečnosti. A proto, když tu vidíme odkaz na eh, podíl parlamentu v tvorbě této politiky. Je to stále ještě poněkud, jak jsem řekl, eh, citlivá věc. Dáváme parlamentu informace o tom, jaká, co se děje v rámci KOSY, jaká práce probíhá, tady semestrálně. A myslím, že to je z mé strany pro tuto chvíli vše. Děkuji. Ano, přesně. Paní Borsalino, můžete prosím uzavřít? Ano, jistě. Dovolal bych si připojit k tomu jen pár slov. Chci poděkovat eh, komisi radě všem kolegům, kteří obecně řečeno se staví eh, k celé této iniciativě a k názoru výboru pozitivně. Je ovšem těžké všechno, co chceme vyjádřit eh, na tak omezeném prostoru. Ale pokusíme se to samozřejmě zlepšit ještě pozměňovacími návrhy. Čekáme další návrhy od kolegů. Mnohokrát děkuji za všechny vaše příspěvky, které eh, jsou dokladem toho, co tam ještě případně chybí a co k němu můžeme dodat. Je to velmi široké téma, existuje mnoho eh, ošemetných aspektů, které musí figurovat eh, v tomto eh, programu, tak abychom věděli také, jaká je role parlamentu a jak, jak to bude s aspektem základních práv. To jsou prioritní oblasti, které jsou naprosto stěžejní pro tuto zprávu. Doufám, že díky tomu, eh, co teď proběhlo, budu práci moci ještě zlepšit. Lhůta pro pozměňovací návrh je 7. února. Tím se eh, dostáváme k dalším bodům na pořadu jednání, které se všechny týkají absolutory. Máme 9, celkem 9 zpráv a 45 minut. Jsou to zprávy pro rok 2010 za komisi EDPS a šest eh, agentur, za něž odpovídá Libet, čili pro základní práva, Frontex, Europol, Eurojust, CEPOL a konečně monitorovací centrum pro eh, drogy a, eh, a závislost. Takže máme pět zpravodajů a některé, někteří mají více než jednu zprávu, jiní mají pouze jednu. Já doporučuji, abychom nejprve dali slovo pěti zpravodajům s tím, že je požádáme o naprostou maximální stručnost. Prosím, pokud někdo odchází, tak se snažte odcházet potichu že úvodní připomínky by se měly omezit na dvě až tři minuty. Pane van Dekam, protože i tak to bude trvat minimálně 15 minut, pak budeme mít čas na diskuzi a pak závěrečné připomínky. Takže pan van pak pan Busutil, paní Sommer, paní Matě, pan Jakolino. Takže pan van Já vám děkuji. Opravdu se vyjádřím velmi stručně. Já zodpovídám za dvě zprávy, jak konec konců vyplývá z pořadu jednání. A dohodl jsem se s našimi zaměstnanci, Máme také návrh pro výbor pro rozpočtovou kontrolu zvláště. A já k tomu chci říct následující. Celkem za to v roce 2010 vypadají, vypadá situace poměrně dobře. Agentury vynaložily ty, eh, své prostředky poměrně dobře. Je tu samozřejmě pár kritických připomínek. V některých případech došlo k, naopak k nedočerpání, nevyužití prostředků. A Někde národní agentury uspořili peníze a pak, pak se ale obrátili na komise žádali víc, protože, ale to je samozřejmě složité, protože všechny ty programy byly velmi podrobně, podborně, eh, podrobně probrány předtím a není pak optimální, když nejsou eh, alokované prostředky využity. Proto musíme rozpočet velmi bedlivě sledovat. Je tu otázka Eh, pracovních míst, nich některá zůstala, některé pozice zůstaly stále ne, neza, nenaplněny, eh, stále volné, což je problém, protože když jsme na ně už vyčlenili prostředky, tak je to potom eh, samozřejmě těžko zdůvodnitelné. Máme tu další ještě jednu zprávu a tam je to CEPOL tedy a to je pořád problematická oblast. S paní Matie jsme o tom hovořili již v případě roku 2009. Jde o spolupráci s Europolem. Doufali jsme, že by mělo dojít k nějakému, že by došlo k nějakému zlepšení. Děkuji. In excellent spirits. Pan Coelho eh, dnes je trochu chorý. Pan Bosutil, děkuji. Takže za ED, já mám zprávu za EDPS, Frontex a za Agenturu pro základní práva. Na úvod chci uvítat zkušenost, skutečnost, že pokud jde o tyto eh, tři agentury, tak účetní dvůr konstatoval, že platby za rok 2010 splnily všechny standardy, pokud jde o kontrolní systémy a tak dále. Nicméně i tak chci vznést některé kritické připomínky, ačkoliv mohu již předem říci, že závěrem je, že přesto doporučuji udělení absolutoria. Ovšem, pokud jde o EDPS, tak chci informovat, že byla zorganizována nabídkové řízení v roce 2009 ne. a postup, který to mělo, bylo v podstatě jenom zorganizování interního konkurzu v rámci EDPS a ta místa nebyla otevřena prostřednictvím klasického řízení EPSO. EDPS se to snažil zdůvodnit tím, s tím, že to byly byly speciali- byla specializovaná pracovní místa specializované povahy. Myslím, že to není dostatečně dobré zdůvodnění, protože eh, to pak předpokládá, že nikdo mimo EDPS se nemá šanci a nemůže se přihlásit na žádné specializované místo v tomto úřadu. Eh, myslím si tudíž, že bychom měli EDPS říct si, že postupy EPSO, standardní Eh, přijímací postupy EPSO jsou daleko vhodnější a měly by být využívány. Pokud jde o agenturu pro základní práva, tak tam účetní dvůr eh, zjistil, že došlo k vysokým výdajům v posledním období roku. Představte si, tato agentura naložila prakticky polovinu rozpočtu v posledním měsíci roku. A to není poprvé, co se to stalo. Myslím, že to není úplně správné a že bychom měli obrátit pozornost na skutečnost, že by se to nemělo stát, eh, protože už konec konců to eh, není to poprvé. Eh, pak pokud dělal agenturu pro základní práva, tak to byly ur, také určité problémy s nabíráním nových zaměstnanců, to je něco, na, na co už upozornil Vím, že pouze 59 ze 72 míst se byly úspěšně naplněny v průběhu roku 2010, což eh, neodpovídá požadavkům eh, o více pra- pracovních míst od agentur, které pak zůstávají nezaplněny. Takže opět toto je eh, připomínka, kterou si účetní dvůr dovolil nejenom za rok 2010, ale kterou konstatoval i v loňském roce, to znamená, tam se to týkalo absolutoria na rok 2010 podobně jako z předchozího příspěvku, chci vyjádřit naději, že nebudeme stát před obdobnou situací i příští rok. Tentokrát už na to budeme dávat pozor. A konečně k Frontexu. Zásadní eh, výhrada je velké množství eh, prostředků, které jsou přeneseny z jednoho roku do druhého. Agentura nám říká, že vzhledem eh, k nepředvídatelné povaze jejich misí nemůže nikdy vědět, kdy bude přesně eh, ty prostředky potřebovat na nějakou misi, což je pravda, proto má poměrně eh, vysoké částky, které může převádět, ale i tak rozpočet agentury by měl být a mohl by být plánován způsobem, který nebude vyžadovat eh, převody tak vysokých částek. A já doufám, že nyní s novým mandátem bude mít agentura o tolik víc práce, že se jí podaří eh, najít více eh, věcí, na které bude moci ty prostředky vynaložit. Přesto myslím, že by tento výbor měl udělit absolutorium k těmto agenturám jako tedy pozitivní doporučení. Děkuji, paní Sommer. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám připomínku k absolutoriu, absolutoriu pro Europol a Eurojust. Je patrné, že závěrka ve skutečnosti se zabývá eh, situací v ro- eh, finanční situací a je stejná jako v roce 2010. Vše proběhlo v souladu s předpisy Zajímavé ovšem je opravdu to částka, která se převádí z jednoho roku do druhého. Europol, který se stěhoval zpátky do nové centrály, potřeboval prostě tyto prostředky, a to chápu. Přesto ovšem Europol podnikne další kroky, které povedou k tomu, že takovéto velké eh, částky nebudou z roku na rok převáděny. Od roku 2012 navíc Europol bude muset eh, vykazovat eh, plnění rozpočtu po měsících, zejména tady s ohledem na ty převáděné částky. Jestliže tyto přísliby budou dodrženy, z toho vycházíme, potom by neměly tedy docházet, nemělo docházet k problémům s peněžními toky. Doporučuji tedy udělat absolutorium. Dále Eurojust. Čísla, která máme k dispozici, reflektují finanční situaci za rok 2010. A všechny odpovídající eh, transakce jsou v souladu s pravidly a předpisy. Máme zde ovšem velký převod eh, provozních výdajů do, rok 20, do roku 2012. Eurojustu zdůvodňuje tím, že to souvisí s organizačními strukturami strukturálními projekty, nová počítačová infrastruktura a další náklady vznikly při zpracování dat. Opatření na rok 2012 se týkají zejména zřízení specifických plánů pro zadávání zakázek pro každé oddělení a Eurojust také říká, že eh, dotace nebo eh, fondy, které má k dispozici, bude rozdělovat pokud možno co nejdříve. Za předpokladu, že agentura dodrží tyto přísliby a že tato opatření budou realizována v co nejrychlejším časovém rámci, eh, mělo by to být v pořádku. Musíme ovšem opravit, že správní ředitel de facto nenese odpovědnost za rozhodnutí kolegia v oblasti eh, zprávy. Tak by to ale být mělo. On by měl nést tuto odpovědnost. Eh, s Eurojustem tyto věci budeme diskutovat a doufáme, že se to dál ještě vyjasní. Kdyby ovšem měli být eh, nadále nejasnosti v této oblasti, žádali bychom po Eurostu, aby tyto nejasnosti odstranil. Pokud jde o hodnotící komise, tak nebylo dodrženo to, co jsme žádali při veřejných zakázkách, e, váha jednotlivých kritérií. Nicméně Eurojust e, přislíbil, že řediteli by měla být předložena odpovídající dokumentace, na základě které by mohlo být e, hospodářské posouzení jednotlivých kritérií lépe posouzeno. Jinak ovšem se zdá, že zadávání je spravedlivé, transparentní a přesné a je tedy v souladu s posílením, eh, s cílem posílit tuto eh, organizaci. Máme tam ještě jednu zastaralou, čekací, jednu zastaralou čekací listinu. Platnost všech čekacích listin musí být pravidelně kontrolována a takovéto problémy by měly být v budoucnosti vyloučeny. Eurojust eh, také přislíbil, že v budoucnosti tyto čekací listiny budou probíhat, kontrola takovýchto listin bude probíhat pouze v případě, že to bude, zaža- to bude zažádáno. 24 z roku 2009 je nyní 13 v roce 2011, pokud jde o výdaje v některých oblastech, nicméně ani toto stále ještě není dostatečné. Jak již bylo řečeno mým kolegou vím, van de Kampem, ani toto není ještě eh, uspokojící, protože v důsledku bychom mohli tyto volné prostředky, které jsou určeny na vzdové prostředky pro neobsazené místa v důsledku zkrátit a to by agentury příliš nepotěšilo. Moc krát děkuji, děkuji za to, že jste nám pomohla s řízením té první části udělování absolutoria. A není paní Matěje. Eh, myslím, eh, paní Matěje, že vy jste byla pověřena, není to tak, eh, pověřena absolutorium pro SEPOL, pro Evropskou policejní akademii. Ano, ano, pane předsedo. Pane předsedo, vážení kolegové, pokud o absolutorium za rok 2010 pro CEPOL, účetní dvor řekl, že u 1,6 eh, milionů eur, to znamená 80%, eh, nebyl dodržen princip jednoletosti. Eh, na druhé straně je zde postup kolegia. To bylo také konstatováno, že pokud je o proplácení nákladů za, za školící aktivity, že tam nebývá úplná dokumentace předkládána. Není to tedy dostatečně rigorózní. E, nicméně, kolegové, jsou u této agentury i, no, i dobré zprávy. Pokud jde o strukturální změny v organizaci agentury, můžeme s uspokojením zaznamenat rozhodnutí správní rady e, zrušit některé e, komise v rámci agentury. Rozhodnutí, kterým, bylo, kterým bylo, byla ustavená policejní akademie, říká, že administrativa může rozhodnout o ustavení pracovních skupin či nějakých konzultačních orgánů v případě nutnosti. A do prvního Eh, ledna 2012 tady v Cepolu byla právě celá řada takových komisí a pracovních skupin a dílčích skupin, které měly na starost různé projekty. A myslím si, že je důležité, že CEPOL se snaží racionalizovat eh, svoji, eh, svoji činnost a strukturu organizační také, tak aby, tak, aby se zamezilo zdvojování činností. Takže tady je ten vývoj dobrý. Dále z důvodu efektivnosti ředitel s podporou sekretariátu musí být schopen zareagovat na určitá rozhodnutí týkající se organizace, je přijímat tato rozhodnutí, aniž by ta rozhodnutí byla schvalována správně radou. Dále je třeba přivítat eh, snížení počtu rozhodnutí správní rady z 54 v roce 2010 na 34 v roce 2011. Správní rada se tedy lépe zaměřuje na hlavní poslání agentury a nechává ředitele eh, zvládat tedy ty operativní záležitosti. Dále Chce, je třeba také zaznamenat, že tedy správně rada zefektivnila svoji činnost a CEPOL přistoupil na požadavku parlamentu, totiž omezit účast svých členů na eh, zasedáních eh, eh, správní rady a správní rada sama zase zasedá pouze dvakrát ročně a počet účastníků tedy byl omezen. Dále finanční prostředky agentury, které byly využívány k soukromým účelům. Podle dokumentu podle dokumentu CECOMu 2014 eur bylo, já musel vrátit bývalý ředitel a já tady doporučuji našemu výboru, abychom, a výboru Kokobu, aby byl, aby byl udělen absolutorem této agentuře. Děkuji. Děkuji. Není pan Jakolino, který má na starost absolutorium pro Centrum pro drogy a drogové závislosti. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit velmi stručně. Já tady jsem dostal na starost absolutorium pro rozpočet monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti. Vypracoval jsem eh, určitý dotazník pro ředitele agentury, obdržel jsem od něj odpovědi, se kterými jsem byl spokojen. Také stanovisko EUD se zdá být eh, se zdá potvrzovat můj dojem, že tedy situace je uspokojivá. Požádali jsme také eh, správní radu monitorovacího střediska, aby, se, aby skoncentrovala svoji činnost, eh, aby se zlepšila situace v oblasti výdajů a aby docházelo k větší vyměně osvědčených postupů s ostatními institucemi a agenturami působícími například na vnitrostátní úrovni. E, také se domníváme, že by měla existovat rozpočtová položka, značná rozpočtová položka věnovaná na činnost tohoto centra. A dále se všem domníváme, že proto je potřeba další mandát. Měla by existovat strategie nejenom pro boj proti Eh, drogovým, drogovým závislostem, ale také jiným typem závislostí na alkoholu, na tabákových výrobcích, eh, na eh, hazardních hrách, na internetu a tak dále a jiných činnostech, které mohou vyústit v závislost. A na závěr doporučuji hlasovat pro udělení absolutoria. Děkuji mnohokrát, pane Kolíno. Takže vyslechli jsme si všech pět zpravodajů pro příslušná absolutoria. Udělujeme jich, eh, respektive stanovisko pracujeme u devíti. Eh, a ještě nám zbývá čas na diskusy. Eh, zdá se, že někteří z vás by se rádi zapojili do diskuze. Nejprve paní Intveld. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem stěnovou zpravodajkou, či navrhovatelkou k stanovisku pana Bosotela, to je agentura pro základní práva. To je agentura, která je mému srdci obzvlášť blízká. Myslím, že základní práva mají obrovský význam a proto je důležité, aby tato agentura dobře fungovala. Mám dva dotazy. Za prvé, vy jste zmínil, že prakticky polovina rozpočtu eh, byla čerpaná v posledním měsíci roku. Mne by zajímalo, jak to souvisí s tím, že ta agentura s počátkem roku odmítla provést požadovanou výroční zprávu o svobodě médií v EU, protože agentura tvrdila, že proto nemá prostředky. Nejprve tvrdila, že nemá mandát, poté tvrdila, že nemá prostředky na tento úkol. Takže toto nám řekla začátkem roku a potom na konci roku se ukáže, že má pořád ještě eh, polovinu rozpočtu nevyčerpanou. Můj druhý dotaz je trošku jiné povahy. Možná jste si všimli na internetu, že u soudního dvora je nyní případ, eh, který jde o žalobu tedy eh, spolupracovníka agentura, agentury eh, a jde o, jde o harassment. Před dvěma lety tento pracovník ohlásil určité problémy a od té doby, od té doby podle jeho názoru tedy Eh, pokračovala tato činnost proti němu ze strany vedení. Eh, toto samozřejmě není záležitost pro absolutorium, spíše je to otázka personální politiky a mě by zajímalo, zda eh, k tomuto chování, k těm stranatelnostem skutečně došlo a zda to bylo vyřešeno již. Děkuji, paní Entveld. Nyní paní Kele. Kellerová. Děkuji. A za tyto všechny zprávy, děkuji všem zpravodajům já naprosto souhlasím s tím, že jste tam dali relevantní body a fakta. Eh, nemám k tomu co dodat. Snad až eh, jedině k Frontexu. Já chápu ten argument, že je velmi těžké pro Frontex plánovat dopředu, ale to platí pro jiné agentury. Já nevím, jak může Europol plánovat dopředu lépe, eh, nebo um, například EDPS. Čili já Tomu rozumím, ale to by neměla, nemělo sloužit jako výmluva. Pokud je o CEPOL, tak to je vlastně další pokračování případu CEPOL. Kdybych já byla v čele CEPOLu, tak bych se snažila, aby po těch eh, posledních eh, letech, kdy byly problémy, jsme byli zářným příkladem a to se zdá, že se letos nestalo. Jsou tu sice zlepšení, ale tato zlepšení eh, nabíhají velmi pomalu a v velmi omezeném měřítku. Tomu nerozumím. Ale jinak si myslím, že snad s některými drobnými změnami je to všechno v pořádku a mohu vám blahopřát ke všem vašim zprávám. Děkuji, paní Keller. A nyní paní Head. Tak, ordförande, jag är också skugga på... Děkuji. Pane předsedo, já jsem stínovou zpravodajkou a chci poděkovat zpravodajům za odvedenou práci. Pochopitelně, že um, mám některé některé věci, které bych přesto ráda uvedla, ačkoliv už byly zmíněny. A myslím, že je to velmi důležité. To je to, co tady zaznělo. K CEPOLu, ta kritická slova proti policejní akadem, na adresu politické, eh, policejní akademie. Protože tato instituce již se ocitla, eh, již se stala terčem kritiky v minulosti a eh, my musíme opravdu eh, dávat dobrý pozor na tu jejich situaci, také pokud jde kompenzace za různé kurzy, tam se zdá, že byly určité nedostatky, eh, problém s uprázněnými pracovními místy, při celkovém růstu eh, počtu těch postů. A pak je tu um, agentura pro základní lidská práva, tam uh, tak některé skutečnosti, například to, že eh, nebyly vynaloženy všechny eh, přidělené prostředky a že mají problém s obsazováním některých pozic. Já doufám, že se jim to bude do budoucna dařit lépe. Protože částečně právě proto jim pak zůstaly na konec roku peníze. Tento návrh bude předložen 31. Nevím, jestli k tomu něco budeme ještě přidávat, ale ta možnost určitě existuje. Ano, děkuji. Bylo to tady některé věci, které se týkaly eh, právě pana Bosutela k agentuře pro základní práva. Možná, že by pan Bosutel chtěl na tyto dotazy reagovat. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Takže pokud jde o první bod ze strany Sofie Inval, že 48% bylo vyčleněno, bylo vynaloženo až v posledním měsíci. Ano, bylo to 48% přesně, skoro polovina eh, byla opravdu eh, takto vynaložena v posledním měsíci rozpočtu a není to poprvé, kdy se to stalo, takže paní Envelt má pravdu, když se ptá, proč, jak je to možné, že odmítli žádost tohoto parlamentu s poukazem na to, že nemají dostatečné prostředky. To je něco, co bychom měli řešit eh, s ředitelem této agentury příště, až nás navštíví. Na druhou stranu, i když to byla tak značná část rozpočtu z posledního měsíce, tak eh, to naplánování eh, těchto akcí bylo i z dřívější doby. Ano, byla tu, byl to určitý závod o eh, vynaložení všech těchto peněz na poslední chvíli, ale to neznamená, že by byly nějaké problémy s naplánováním těchto kroků. Jistě možná měli využít část těch prostředků k té studii, kterou chtěla paní Invelt. Možná udělali dobře, že eh, tu její žádost odmítli, to teď jenom žertuji. A pokud jde o ten druhý bod, o tom nic nevím. A doufám, že se o tom dovím více. Ale pokud je to něco závažného, na co bychom měli agenturu upozornit, tak pak bychom jim měli položit příslušné dotazy a vyslechnout si odpovědi. Myslím, že to není rozpočtová otázka, takže myslím, že, bych, že bychom to neměli vznášet v rámci procesu eh, absolutor, absolut, udělení absolutoria, ale pokud je to nějaké obtěžování, nějaký harassment, ale samozřejmě z hlediska celkového dozoru nad touto agenturou eh, vás bych s radostí podpořím. Ano, děkuji. Nevidím další žádosti o slovo. Přes někdo se ještě hlásí. Paní Sommer. Ja, vielen Dank. Ich möchte... Děkuji. Já bych jen ještě chtěla zdůraznit ta volná místa. Eh, někteří zpravodajové o tom již mluvili v případě Eurojustu. Myslím si, že obecně bychom se na to měli dívat, jak ta agentura funguje. To se týká tedy plošně všech agentur. Tyto agentury eh, neustále jsou kritizovány za to, že utrácejí zbytečně příliš mnoho peněz. A my musíme velmi bedlivě dbát na to, aby práce, kterou tyto agentury odvádějí, byla opravdu řádná. Pokud jde o ta otevřená místa, to může znamenat, že agentury nejsou schopny zvládat práci, kterou mají dělat, ale můžeme to také interpretovat tak, že dlouhodobě neobsazené místo spočívá v tom, že toto místo prostě není potřeba. A já bych nám všem doporučila, abychom tuto situaci eh, sledovali velmi bedlivě, také během příštího roku, abychom eventuálně přemýšleli o tom, zda tato místa jsou opravdu potřeba. To chápu tedy jako varování, je to taková připomínka všem agenturám, nikoli pouze Eurojustu. Moc krát eh, děkuji paní Somar, eh, paní Matěje. Ano, abych odpověděla. Eh, pokud je o Cepol, tak já samozřejmě nebudu Cepol nějak omlouvat. Ale nechme ještě trochu času panu řediteli, aby postavil tu agenturu plně na nohy. Není to jednoduché, samozřejmě jak z hlediska rozpočtového, tak z hlediska organizačního. A myslím, že ta správní rada ten vztah s touto radou není úplně jednoduchý a to také eh, nám příliš nepomáhá. Bylo by dobré, kdyby eh, komise nám trochu pomohla. Každopádně eh, jsem zvědavá, jak se to bude dál vyvíjet. OK. And honorable Jacolino, vorrebbe dire qualche... Pan Jacolino, vy chcete ještě něco doplnit? Ne. Mě se nikdo e, na tyto věci neptal, jen jsem chtěl potvrdit to, co jsem řekl již během prvního vystoupení. Myslím si, že tuto část tedy můžeme uzavřít. Všech devět zpráv e, můžeme uzavřít. Dovolte mi, abych tedy skončil návrhem. Pozměňovací návrhy předkládejte do 31. ledna 12.00. Hlasování bude na, příštím hlasová- na příští schůzi eh, výboru LIBE, což je 9. února. Takže ještě jednou pozměňovací návrhy předkládejte do 31. ledna. A připomínám, jak eh, mě na to upozornila naše služby, pozměňovací návrhy můžete předložit pouze v angličtině. Ano, prý to tak opravdu je z nějakého důvodu. A měly by být předloženy v šabloně ve Wordu. To usnadní A nepředkládejte to, prosím, ve formátu AT4AM. Možná byste to měli mít eh, na, eh, na vědomí. Berte to tedy na vědomí a samozřejmě chápu, že to je trochu limitující, ale asi je to užitečné, když tyto věci budete vědět. Nyní můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je dohoda mezi EU a Kanadou o předávání a využívání údajů jmené evidence cestujících, tedy PNR. Máme zde pan Pribeho za komisi a odpovídající ředitelství, ale pan Pride tady zatím ještě není, proto navrhuji pětiminutovou přestávku, než přijde. Předpokládám, že by opravdu měl dorazit každou chvíli. A ještě připomínám, že tato schůze je neveřejná, tedy in kamera. Je to poslední bod na dnešním pořadu. Znamená to, že pravidla pro eh, neveřejné schůze eh, pro bod 20 eh, platí. To znamená, že v místnosti smějí zůstat pouze členové výboru LIBE a zástupci institucí, tedy komise, rady zástupci generálního eh, sekretariátu eh, Evropského parlamentu, právní služba a také úředníci z politických skupin a nezařazených. To jsou tedy pravidla pro neveřejnou schůzi. Děkuji.